Okay, good morning everybody. Dobré ráno a vítám zvlášť všechny poslance, kteří se dostavili dnes dopoledne. First of all, I would like to... A v první řadě bych si doporučila, eh, bych si dovolila vás upozornit na některé změny našeho pořadu jednání. Takže jednak bod 7 původního pořadu jednání, což je dohoda o strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Europolem, ruským policejním eh, úřadem, bude prvním bodem hned poznámení předsedkyně. A pak bude následovat bod 5 eh, o, o ochraně eh, o fyzických osob v souvislosti s pracováním osobních údajů agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů. K tomu se dostaneme tak kolem 9.20. A pak bude následovat bod 6 o dohodě mezi Evropskou unii a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se eh, nástroje na finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost a to na období 2014 až 20 a to bude asi tak 9.50 a pak se dostaneme k bodu 4 Eh, o příkazu k zajištění a konfiskaci majetku, tak zhruba 10. Pokud eh, nejsou k tomu žádné námitky, tak je tento pořad jednání eh, přijat ve smyslu těchto změn. Pokud jde o jazykový profil, bohužel tlumočení do chorvačtiny, lotyštiny, češtiny nebude k dispozici dnes a dančina chorvačtina um, a um, galština nebude k dispozici odpoledne. Dále. Uh, schválení e, koordinátorů jmenování zpravodajů. Pan Engel re, re, z EPP byl jmenován zpravodajem na výroční zprávu o situaci v oblasti základních práv na, za rok 2016. Um, ehm, kdo SSAD byla jmenována na základní práva v romské integraci eh, v Evropské unii, boj s anticikánstvím, s antiromstvím. Dále eh, zpráva o um, um, autorských právech na digitálním vnitřním trhu schvaluje tento Schvalujeme to na základě pravidla 205. Zdá se, že ano. Dále, ty přenesené působnosti a prováděcí akty 24. Eh, března 2017 komisařka Jourova rozeslala dopis předsedům Ekonolibe a, eh, po uh, usnesení parlamentu, uh, který namítal um, proti um, usnesení z roku 2016, které doplňuje směrnici o ehm, praní čtvrna, čtvrtou směrnici o praní špinavých peněz. A komise schválila ten týden nový eh, akt přenesené působnosti o revidovaném seznamu eh, rizikových zemí. Ten, tyto dokumenty jste obdrželi v newsletteru v pátek a Guayana byla vyškrtnuta z toho eh, seznamu 2016 a dostává se tam Etiopie a parlament má e, měsíc na případné námitky. Liba Econ mají společnou kompetenci v této věci a platí pravidlo 55. A interní uh, lhůta e, na Libe k námitkám uh, v podobě návrhu usnesení je šest stanovena na 6. dubna 2017 ve 12 hodin, čili v poledne. A Ekon stanovil podobnou lhůtu. Pokud tedy máte námitku, tak prosím pošlete odůvodněný návrh sekretariátu líbe před tím, než tato lhuta vyprší. A posledním bodem je, eh, že musíme stále ještě z ledna schválit eh, a ještě z několika dalších měsíců schválit zápisy eh, z listopadu, července, dubna, února 2016 takže pokud vůči nim nejsou žádné námětky, tak jsou schváleny. A tím pádem eh, začínáme eh, títo, podle té změny agendy, což je zpráva pana, Diase de Mary o eh, dohodě strategické spolupráci mezi Europolem a Dánskem. A dávám rovnou slovo panu Diazovi Demera. Děkuji vám, paní předsedkyně. A dovolte mi jenom s takovou stručnou poznámku na úvod. Týká se to kolegy Jorence po vaší pravici. Myslím, že je to poslední jeho den eh, eh, v práci pro náš výbor. Je to skvělý kolega, skvělá osoba, velice eh, trpělivý, skovývavý, eh, pracovitý. Je to pro náš výbor opravdu velká ztráta, že nás opouštíte a bylo mi ctí a potěšením s ním pracovat eh, v celé řadě volebních období. Takže mnoho zdaru, mnoho štěstí vám ve vaší další Um, práci. A teď již přejdu k um, předmětnému návrhu, s kterým jste obeznámeni do určité míry, takže se vyjádřím rovnou k podrobnostem. Týká se to té eh, zprávy o strategické spolupráci mezi Dánskem a Evropskou unii. Je to zcela zásadní věc, které eh, však nemůžeme k Dánsku přistupovat jako eh, k plnému členu Europolu, ale nyní v tomto seznamu byly zohledněny všechny připomínky, všechny body, které jsme měli dříve, včetně podmínek, které jsou stanoveny v té dohodě. Dánsko zůstane Eh, součástí šengenské dohody, šengenského prostoru a bude muset eh, transponovat směrnici 2016-680 o ochraně údajů do května 2017 bude muset transponovat do svého vnitrostátního práva. A dále bude muset uplatňovat rozhodnutí Evropského soudního dvora eh, a příslušnou dohodu a také um, ochránce, um, rozhodnutí ochránce osobních údajů. Tato rozhodnutí jsou z našeho hlediska uspokojivá a ta důvodová zpráva vysvětluje, o co v této dohodě jde. Je tu 27 článků, 7 kapitol, 3 přílohy. Nebudu zacházet do podrobností, to myslím, že není úplně nezbytné, ale chci jen zopakovat, že podle článku jedna rozhodnutí Rady Europol nyní dostal povolení, schválení přistoupit eh, k zavedení tohoto prováděcího rozhodnutí do praxe a tím pádem eh, se aktivuje tato dohoda o spolupráci mezi Dánským královstvím a Ehm, Europolem a mm, ten harmonogram, tam je důležité 5. Mm, dubna, což je lhuta pro pozměňovací návrhy a 11. či 12. se bude hlasovat na Libe. A pak bude následovat hlasování na miniplenárce, což bude závěrečné stádium. Tak všechno děkuji. Já vám také děkuji za uh, laskavá slova jimiž jste ocenila eh, práci eh, našich eh, zaměstnanců této sněmovny, bez nichž bychom nemohli naši práci odvádět. Takže pan Peterson no a další, kdo mají zájem se k tomu vyjádřit, děkuji. Já využiju své, své možnosti ho, hovořit dánsky. Mnohokrát děkuji za obrovské nasazení a také za konstruktivní práci. Mělo by být možné nalézt dobrou dohodu mezi Dánskem a Europolem. A já tady opravdu chci eh, ocenit to, co jste udělali. Teď vlastně se, se snažíme si prostudovat eh, tu dohodu. A ve chvíli, kdy ta komi- kdy bude hodnotit i komise, nebo kdy vyhodnotí komise, bychom se o tom měli znovu pobavit. Eh, měli bychom se pobavit o tom, zda ta dohoda funguje tak, jak eh, má. A to vlastně je v souvislosti tedy i s pozměňujícími návrhy. Takže my k tomu přistupujeme konstruktivně a <clears throat> Mm, ještě jednou děkuji za celou dobrou spolupráci. Děkuji. A já dám slovo paní Cipl. Um, trošku mě mate, že ani v textu rady, ani v textu uh, eh, Diase, pana Diase Medemery tam není úplně jasná ta lhuta a v dokonce v tom eh, znění rady ani není ujištění, že minimálně eh, to vyústí v řádnou mezinárodní dohodu. Protože tam se pouze používá slovo, že komise může eh, s takovým návrhem přijít. Takže by mě zajímalo, jestli takhle je to skutečně náležitým způsobem právně ošetřeno. Ale postupujeme jinak velice rychle. Lhuta pro pozměňovací návrhy je toho 5. dubna a my jsme ochotní pracovat velice rychle. Takže prosím o pozměňovací návrhy v angličtině, pouze v angličtině. Nejsem si jistá, zda i komise chce eh, připojit k této zprávě nějakou poznámku. Paní Aniči. Děkuji, paní předsedkyně. A zdravím vás, do, dobré ráno, poslanci a poslankyně. Nechci opakovat to, co jsem eh, měl možnost říci minulý týden, nechci vás připravit o mnoho času. Jak víte, z perspektivy komise je nesmírně významné, aby tento eh, návrh dohody respektoval instituční rovnováhu a podmínky, podmínky eh, společného prohlášení předsedu, předsedy Junkra Tuska a premiéra Rasmusena. Pan zpravodaj Demera zmínil ty podmínky, které jsou eh, v návrhu tu, textu uvedeny. Komise uh, si vědoma toho a bere na vědomí, že v návrh zohledňuje také připomínky společné rady um, externího eh, orgánu na ochranu osobních údajů Europolu. To je důležitý, důležitý krok a pokud jde o připomínky tohoto parlamentu a tohoto výboru ohledně ukončení dohody, tak článek 25 byl revidován v průběhu jednání právě, aby vyhovoval výhradám parlamentu. A dále článek 25 stanoví velice robustní eh, hodnotící doložku, na základě které komise provede přeskoumání operační účinnosti této dohody a dánského um, plnění pravidel do 31. října 2020 a tento posudek bude předložen parlamentu a radě, což umožní debatu v této sněmovně. A jedním z výstupů může být návrh komise nebo doporučení komise radě, kde bude rada požádána o rozhodnutí, které povolí otevření, zahájení jednání podle článku 218 Lisabonské smlouvy, čili plně pod, v, v, v Lisabonském rámci. A tato doložka, která byla um, revidována v průběhu jednání, tak na základě toho komise se domnívá, že je to poměrně silná um, hodnotící doložka. Děkuji. Děkuji ještě jednou za tato dodatečná vysvětlení. A já nemám nejmenší pochybnost o tom, že spolupráce bude probíhat hladce, je to spíše um, politická otázka, um, otázka politického rozhodnutí, jestli chceme situaci dlouhodobě takto řešit. A omlouvám se, pane Diaz de Mera, chcete ještě něco dodat na závěr? Bueno, no, no es el broche de oro. Děkuji. Já tady nechci objevovat eh, Ameriku, ale dovolil bych si aspoň pár připomínek. Děkuji panu Petersenovi za jeho připomínky. Mm, ehm, já budu se těšit na jeho pozměňovací návrhy. Eh, snad budou snadno zohlednitelné a děkuji vám eh, všem za poznámku, i když je pravda, že byla dána technická odpověď. Je to tak i na úrovni politické. Tu máme odpověď, která může rozdílit všechny pochybnosti, ale to článek 25. Eh, A v bodě 3 se říká, že ve světle eh, eh, tohoto hodnocení může komise předložit do roku 21 prohlášení o schodě. Já budu očekávat tyto pozměňovací návrhy a doufám, že je budu moci zapracovat. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji. Jenom připomínám, že 5. dubna je středa příští týden, takže všichni z vás, kteří chtějí předložit pozměňovací návrhy, musí pracovat rychle a předložit je v angličtině. Nyní přecházíme k dalšímu bodu. A to je e, vystoupení komise. Jde o návrh na řízení pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů. Tím se ruší nařízení 45 z roku 2007. Tento návrh tedy uspůsobuje většinu pravidel, kterou eh, jsme přijali minulý rok v rámci eh, balíčku na ochranu údajů. A vlastně tedy je uspůsobuje pro všechny evropské instituce. Takže jde o návrh Evropské unie, který nebyl doprovázen hodnocením dopadu, takže ještě bude možné, že právní koordinátoři jej budou muset přeskoumat. Já mám takový dojem, že takovýto způsob předkládání návrhů směrnic se e, začínají e, opravdu šířit, tento způsob se rozmáhá a já si nejsem jistá, jestli to je opravdu způsob, jak lépe dělat legislativu. Každopádně nejprve dám slovo komisi, aby ehm, předložila návrh a potom se vyjádří zpravodaj a stínový zpravodajové. Takže pan Mikl z komise, prosím, máte pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh komise předložila v rámci balíčku eh, datové ekonomiky, to bylo v lednu. A samozřejmě vychází tedy z toho nařízení o všeobecné ochraně údajů a policejní směrnice, to bylo tedy v minulém roce. Takže tady jde také, eh, nezapomínám ještě připomenout eh, ochranu e-privacy, takže v podstatě vzniká tady úplně nová krajina ochrany údajů. Ehm, to vlastně tedy platí i pro instituce Evropské unie, orgány a tak dále. Vyžádal si to GDPR a jde o to, abychom tedy uplatňovali nové nařízení společně s, tou, s tím všeobecným nařízením. Máme málo času, protože to celé vstoupí v platnost v květnu 2018. Návrh předkládáme na základě určitých zásad. Za prvé se snažíme sladit práci všech evropských institucí, orgánů, agentur a tak dále, tedy s tím všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR. Je tedy eh, opravdu důležité uplatňovat stejná pravidla, jako je transparentnost, eh, defaultní ochrana údajů nebo eh, vlastně na základě vyžádání a tak dále. Také máme Lisabonskou smlouvu, kterou musíme respektovat. A co se týče modelu zprávy a řízení, i ten je potřeba respektovat v tom novém institucionálním ustanovení. Kromě toho je ustanovena eh, také Rada pro ochranu údajů v EU. E Potom zrušení té, eh, toho nařízení 45 je potřeba tedy, abychom sladili všechny stávající pravidla s tím GDPR. Tady jde třeba i o práva datových subjektů. Eh, v nařízení se tedy zavádí i eh, tedy nové eh, pojmy, jako je ochrana, defaultní ochrana údajů. Eh, máme také konkrétní pravidla pro datové úředníky v evropských institucích. Tam, kde GDPR poskytovala členským zemím eh, flexibilitu, tak eh, tady jsme tedy konkrétně výjmenovali pravidla pro evropské instituce, orgány a agentury. Takže nám jde tedy o to, aby se co nejvíce přiblížila tato nová pravidla tomu GDPR s tím, že bereme v potaz eh, specifickou povahu evropských institucí a orgánů. Eh, musíme si dát pozor také na dvojí normy, na dvojí standardy, které se někdy uplatňují pro orgány EU a orgány v členských zemích. Zavádíme celou řadu inovativních koncepcí jak a bereme také v potaz eh, rovnováhu mezi ochranou, eh, mezi dozorem nad ochranou eh, osobních údajů a radou pro ochranu údajů. Musíme tedy postupovat rychle, tak aby mm, i ostatní instituce mohly eh, to začít uplatňovat. Máme tři čtení. Předpokládáme, že se to tedy zpracuje během malckého předsednictví a přijme se to do konce roku. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Děkuji. Než dám slovo zpravodajce, tak doufám, že tady nejde jenom o sladění pravidel, ale díky tomu, že také poskytneme členským zemím nejlepší příklad toho, jak eh, řešit celý balíček pro ochranu údajů. Teď eh, dám hned slovo eh, paní Ernst, která je naší zpravodajkou. Děkuji mnohokrát. U tohoto nařízení, jak už tady bylo řečeno, jde tedy o pras, prosazování toho GDPR do evropských institucí, orgánů, agentur a vlastně dalších tedy míst. O tom se také musíme pobavit. A samozřejmě to um, také vlastně jde o EDPS, který eh, odvedl v posledních letech skvělou práci. Eh, tento tedy eh, dozor nad eh, ochranou osobní údajů. My jsme měli tedy setkání stínových zpravodajů. Eh, myslím si, že je opravdu důležité, abychom dobře spolupracovali a to už proto, že vlastně tady jde o provádění celého toho balíčku na ochranu údajů. Takže jak u toho všeobecného nařízení, tak u té směrnice jde o to, jak dosáhnout toho, že vlastně všechny ty mm, směry, kterými se máme vydávat, dodržíme, že tady nejde k nějakým zdvojením a podobně. A já si myslím, že se nám to podaří. Ovšem, je, jsou i věci, které kritizujeme. Za prvé, Zase nemáme hodnocení dopadu. My jsme to kritizovali už u směrnice o terorismu. My prostě takovéto hodnocení chceme, opravdu žádáme komisi, aby to předložila. K harmonogramu vyjednávání už tady zaznělo, že nemáme moc času, musíme pracovat rychle, já s tím souhlasím, aby opravdu se to začalo provádět od toho května 2018, aby to bylo možné pro všechny oblasti. Takže je potřeba rychle zorganizovat zasedání stínových zpravodajů k těm nejrůznějším aspektům. Co je potřeba vyjasnit? Za prvé, přeskoumat, kde jsou prostě nějaké eh, problematické body, vztahy k eh, směrnicím, jako je e-privacy. Musíme postupovat opatrně. Pak se musíme pobavit o rozsahu. To je taková šedá zóna. Dobře, když hovoříme třeba o institucích a orgánech v pořádku, ale jak je to s agenturami? Mm, už se ukázalo na prvním zasedání stěnových zpravodajů, že to je problém, protože agentury často mají svůj vlastní režim pro ochranu údajů, co třeba Europol, co budeme dělat s těmi databázemi které jsou vlastně i evro, celoevropské a tam vlastně vůbec nic není. Od komise jsme vyžadovali nějaký přehled, také vybavení těch jednotlivých agentur a vlastně jaké je, jaká je pro, pro ně platí ustanovení v ochraně osobních údajů a co s tím, eh, jak s tím naložíme. Takhle, jak to tam je, je to trošku laxní a prostě tam nemůžeme nechat. Ehm, potom ochrana datových subjektů, Tady vlastně máme problematiku omezení, eh, tady vlastně zase máme problematické vnitřní eh, pravidla a my si myslíme, že je lepší, aby se ty věci řešily zákonem. Takže v těch jednotlivých případech zase eh, o tom budeme muset hovořit. EDPS to je velmi důležité, konzultace mm, pro legislativu. Mm, tady vlastně určitě nebudeme mít nějaké změny, ale je potřeba si jasně vyjasnit, jaké jsou tedy práva, eh, povinnosti i vůči té radě na ochranu osobních údajů, jaké tam, jaký tam je vztah mezi EDPS a tou radou. Eh, potom eh, celý postup pro tedy uplatňování pro mm, uvedení EDPS my s některými věci jsme třeba na začátku úplně nesouhlasili, možná bychom to zase měli ještě jednou zrekapitulovat. Možná to tedy není eh, zatím všechno, ale takhle prostě jsme zatím tedy měli první eh, rozhovory. Musíme se o tom pobavit opravdu vážně, těšit se na spolupráci se všemi eh, skupinami a mm, tedy těším se do budoucna. Děkuji mnohokrát, paní Ernst, a nyní dáme slovo kolegovi Albrechtovi, který je stínovým zpravodajem za zelené. Um, Děkuji vám. Rád bych řekl, že jsem v prvé řadě velmi rád, že jsme tak rychle odstartovali práci na tomto návrhu, že komise také brzy ten návrh předložila. Já myslím, že pokud je o podstatu, věcný obsah, ubírá se to naprosto správným směrem, ale musím vyzvihnout jednu věc, kterou již zmínila paní zpravodajka – to vnímám jako velmi problematické. Stejně také jakožto zpravodaj pro všeobecné nařízení o ochranu, ochraně údajů GDPR. V GDPR jsme jakožto zákonodárci rozhodli, že nařízení 2001-45 se vztahuje na veškeré zpracování údajů institucemi Unie, eh, což zahrnuje také agentury. Samozřejmě tak tomu nebylo v nařízení 2001-45, ale je to už v rozsahu GDPR. V GDPR jsme napsali, že toto nařízení se bude vztahovat na orgány, instituce a agentury. A myslím, že to má svou politickou logiku. A ta je následující. Jako Evropský parlament Vždy žádáme o horizontální standard u ochrany údajů, proto nám tak záleželo na GDPR. A úplně nás netěšilo, že jsme museli souhlasit s konkrétními nástroji pro telekomunikace nebo data z elektronické komunikace, protože bychom dali přednost tomu, kdyby to komise zahnula od začátku, ale také se nám nelíbí, že máme zvláštní směrnici v policejním sektoru, v sektoru spravedlnosti, soudnictví, ale to respektujeme. V GDPR je ovšem napsáno, že by měl existovat jediný nástroj pokrývající také instituce, agentury a nástroje Unie. Sem tedy také spadají agentury. A zdůvodnění je takové, že v této chvíli v sektoru vymáhání práva na evropské úrovni máme desítky, ba dokonce snad stovky různých norem. Každý informační systém, každá instituce, každá agentura má různé standardy, různé normy. A to obzvlášť platí pro agentury a systémy. A nemůžeme očekávat od členských států, že se všechny shodnou na stejných normách této oblasti, aby umožnili rychlou výměnu informací, zvlášť také s ohledem na bezpečnostní aspekty a podpoří tak lepší spolupráci v této oblasti, ale současně také umožní, aby všechny agentury a všechny informační systémy v EU mohly mít různé aky ve věci ochrany osobních údajů. To si přece nemůžeme dovolit členské státy velmi podporovaly to, aby prostě byly tyto instituce a agentury zahrnuty do GDPR. A parlament nakonec souhlasil s tím, že komise dostane čas na to, aby připravila zvláštní právní základ pro EDPS a jeho interakci s nově vytvořenou radou a tak dále. Ale my bychom si přáli vytvořit horizontální standard napříč institucemi, agenturami EU. Myslím, že to je naprosto jasné. A proto si myslím, že se musíme zabývat možností, jak zahrnout agentury a informační systémy do rozsahu působnosti tohoto nařízení, tak aby skutečně vznikl společný standard. Tak jako to budou muset také udělat členské státy Eh, až budou zpracovávat GDPR. Ano, děkuji, pane Albrechte. Zdá se, že se nikdo další nehlásí o slovo, proto poprosím o nějaké prvotní reakce a odpovědi zástupkyni, zástupce komise. Byly tu totiž otázky k jiným úřadům. Byl zazněl tu jasný požadavek harmonizovat normy a standardy v rámci všech agentur a institucí EU. Jak tomu doplním ještě otázku, jak se vypořádat s otázkou sankcí, postihů a jak by to mohlo být zorganizováno. Ještě se vrátím k otázce paní Ernst, která žádala o posouzení dopadů. I když samozřejmě víme, že budeme muset pracovat rychle, abychom zajistili, že vše se bude moci implementovat eh, na začátku příštího roku. Prosím tedy zástupce komise o reakce. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod se vyjádřím k otázce posouzení dopadů. Bylo přijato rozhodnutí neprovádět tu posouzení dopadů vzhledem k tomu, že předmětný návrh má omezený rozsah způsobnosti a de facto se jedná o sladění s GDPR. Byla ovšem provedena studie, která je k dispozici. Pokud jde o rozsah působnosti, otázka databází. Ve většině případů správcem údajů není instituce nebo orgán EU, ale jsou to vnitrostátní orgány, které buď podléhají GDPR nebo policejní směrnici. Pokud jde o agentury vymáhající právo, tady mluvíme o dvou, třech agenturách, je pravda, že nejsou zahrnuty do rozsahu působnosti našeho návrhu. protože víme, že ve většině případů mají svébytný režim, jelikož vznikly poměrně nedávno a my si myslíme, že není vhodné to znovu otevírat v této fázi. Pokud jde o otázku sankcí finančních postihů, i o tom jsme dlouho interně diskutovali. Je to totiž zcela nový přístup, aby, eh, abychom inspektorovi ochrany údajů EDPS dali pravomoc uvalit finanční postihy na agentury a orgány EU. K tomu jsme doplnili řadu ochranných doložek. Má se jednat o opatření krajní povahy, které by nemělo ovlivnit fungování orgánů a institucí EU. Tady mám na mysli zejména malé agentury. Finance, které poplynou z těchto pokut, jak jsme uvedli v textu, se potom vrátí do rozpočtu. Ale zároveň chceme zdůraznit, že to má velkou symbolickou hodnotu. Má to podtrhnout význam ochrany údajů, který vnímáme u institucí EU. Děkuji. Děkuji vám. A poprosím nyní paní zpravodajku o doplňující otázky nebo reakci. Ano, samozřejmě u toho posouzení dopadů se nezhodneme s tím, co jste řekl, takže to nadále požadujeme. Dále rozsah působnosti to musíme probrat ještě také v klidu, ale myslím, že to musí být na základě toho, eh, co všechno jste položili na stůl, agentury, instituce a tak dále, abychom měli jasný přehled, o čem vlastně mluvíme. A jinak si myslím, že nadále jsou tu mnohé otázky, kde se neshodneme, ale jsem tu velmi optimistická. Ano, děkuji. Pokud jde o agentury, myslím, že minimum pro tuto chvíli je ověřit, zda ta relativně nová pravidla u agentur jsou opravdu v souladu s balíčkem ochrany údajů, který jsme přijali. Takže myslím, že to všechno by asi mělo být provedeno souběžně s tím, co komise položila na stůl. A bude to opravdu zajímavé. Takže nemělo by jít jen o víceméně technické sladění, ale povede se k tomu jistě i politická debata o tom, jak dát také dobrý příklad členským státům. Děkuji. Letos, eh, dnes se nám daří dodržet harmonogram, takže skutečně si ještě ověřují, jestli tu máme příslušné řečníky také pro následující bod. Ale každopádně už tedy přejdeme k dalšímu bodu. Je to návrh zprávy, kterou připravil náš kolega pan Zdechovský. Jde o návrh dohody mezi EU a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014 až 20 jménem Unie. Pan Zdechovský bohužel se dnes nemohl dostavit a poprosím tedy pana Koaliu, aby představil návrh zprávy. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si ještě uh, omlouvám jménem pana Zdechovského, protože je na setkání EPP na Maltě. Pan zpravodaj chce zdůraznit eh, nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz eh, v kontextu Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014 až 2020. Chce vyzdvihnout tento nástroj jakožto důležitý nástroj pro zajištění bezpečnosti v EU, protože posiluje ochranu vnějších hranic a prosazuje šengenské výzum jednotnějším způsobem. Nicméně je nezbytné zajistit solidaritu mezi všemi zeměmi účastnícími se šengenského prostoru, včetně přidružených zemí, jako je Norsko. Nejenže všechny státy musí splňovat stejná pravidla, pokud jde o ochranu vnějších hranic, ale také se musí podílet finančně. Tento návrh se tedy konkrétně týká Norska jakožto přidruženého státu účastnícího se šengenského AKI a určuje jak má Norsko přispívat do rozpočtu EU s ohledem na Fond pro vnitřní bezpečnost, hranice a víza. To je 19,7 milionů euro ročně. Spravodaj se domnívá, že by, vý, že by výbor Libe měl podpořit tento návrh, protože prostřednictvím tohoto nástroje můžeme zajistit jednotnější a efektivnější ochranu vnějších hranic a získat lepší přehled o osobách přicházejících do šengenského prostoru. Děkuji. Děkuji panu Koeliu. Myslím, že otázka, jak nejlépe chránit vnější hranice, tedy jak zajistit, že víme, kdo přichází, je trvalá debata a je nezbytné o tom hovořit nejen se členskými státy, ale také s ostatními. S nimiž udržujeme blízkou spolupráci. V tomto ohledu je důležité mít tuto zprávu, abychom zajistili, že bude zajištěna nejen kontrola, ale, jak říká zpráva, je třeba mluvit také o finanční podpoře, o případných finančních příspěvcích. To je, myslím, také nezbytné. Takže ještě jednou tu máme zprávu, která vyžaduje rychlou práci. Takže i v případě této zprávy je konečná hůta pro předkládání pozměňovacích návrhů eh, na příští týden ve středu, takže 5. dubna 2017 ve 12.00. Na rozdíl ovšem od jiných zpráv mi bylo řečeno, že tentokrát nemusíte předkládat všechny pozměňovací návrhy jenom v angličtině, ale můžete využívat všech oficiálních jazyků EU. A jelikož dokonce jsme teď trochu v předstihu, dovolte mi vás informovat, že hlasování v Libe se plánuje na 8. dubna, pardon, eh, na, eh, na konec dubna 24. a 25. a na, pl, na plénu se má hlasovat v květnu tohoto roku. Vidím, že tu ještě nemáme zástupce komise, ale to nebude až tak velký problém. Takže přece jenom bychom se mohli posunout k dalšímu bodu na pořadu jednání. A tím je návrh nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku. Tento navržený nástroj nahraní, nahradí stávající rámcové rozhodnutí Rady 2006-78 JHA ohledně uznávání eh, konfiskačních příkazů a rámcové rozhodnutí eh, k příkazům o zajištění. Připomínám, že v roce 2014 byla přijata příslušná směrnice 42, byla přijata eh, k zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti. A tato směrnice zavádí společné normy pro zajišťování v trestním právu a hovoří také o určitých formách rozšíření konfiskace v případě, že nedošlo k odsouzení, zejména konkrétně se jedná o útěk či nemoc. Navržené nařízení na druhé straně zavádí vzájemné uznávání takovýchto opatření v trestním právu také mimo meze harmonizace. A připomínám, že pokud je o vzájemné uznávání v trestním právu, Připomínám další důležitý nástroj, směrnice 2014-41 EU, Evropský vyšetřovací příkaz. Zmiňuji tuto směrnici, protože v té době byla vnímána jako rámcový model pro budoucí nástroje vzájemného uznávání v trestním právu, protože v té době se všechny politické frakce shodly, zejména pokud šlo o zahnutí základních práv jakožto důvodu pro neuznání. Bohužel, jak jsem řekla, máme teď časový předstih. Komise je ještě na cestě a proto nemám vlastně, koho bych požádala. Chci se zeptat, jestli by mohla začít paní zpravodajka, paní Griesbeck. Merci, madame la présidente, mais je pense que c'est quand même important que la... Myslím, že je důležité, aby komise představila ty základní linie té zprávy. Abychom, můžeme to samozřejmě udělat eh, po zpátku obráceně, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je první výměna názorů, tak je důležité, aby komise explicitně Eh, prezentovala své stanovisko. Jistě, že já, já se do toho můžu pustit a z pedagogického hlediska myslím, že by bylo dobré, aby tu komise byla, přece by neměli eh, mít takové spoždění. Ani stínoví zpravodajové tu nejsou. Ani jeden. Nikdo. Takže říkáte, že by bylo lepší udělat si malou pauzičku, aby eh, také komise slyšela, co, co, mají, co řeknou zpravodajové a stínoví zpravodajové. Dobře, takže v tom případě přerušíme nakrátko. Snad to bude maximálně 9 minut. A začneme znovu v, v 10. To je snad čas na eh, kávu.

Kolegové, přejdeme tedy k dalšímu eh, bodu na eh, pořadu jednání. Tady jde tedy o to vzájemné uznávání těch eh, konfiskačních nařízení. Mm. Samotný jsem uvedla, a tak rovnou předám slovo komisi a potom paní zpravodajce, stěnovým zpravodaj. Takže paní Šredová komisi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že máme prostor představit tady náš návrh k tomuto tématu. Takže nejprve řeknu něco k ke kontextu, k pozadí. Takže eh, konfiskace eh, různých eh, kriminálních předmětů je velmi úspěšným a dobrým nástrojem pro boj se zločinem. Samozřejmě je to také něco, čím se potom musí ale zabývat orgány činné v trestním řízení, takže je to vlastně takový úkol navíc. Je to také ale velmi dobrý nástroj pro boj s financováním terorismu. V podstatě to takhle narušuje zdroje příjmů teroristických organizací. Už v roce 2015 jsme právě upozornili na potřebu Eh, nějakým způsobem narušit toky peněz teroristickým organizacím, že potřeba tedy eh, právě zlepšit eh, tyto nástroje. A komise v roce 2016 předložila akční plán pro to, jak se toho zhostit. Měli jsme třeba také eh, už směrnici z roku 2014 o konfiskování eh, majetku ze zločinných eh, aktivit. Každopádně konkrétní návrh tedy v tomto, k tomuto uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku jsme předložili na konci minulého roku. Jde tam tedy o následující věci stále ještě ty ehm, eh, různé, tedy ten majetek eh, zločinců je příliš málo konfiskován, zabavován, zejména tedy v přeshraničních případech. Takže velmi často se stane, že právě za tímto účelem, aby se tedy zhatila eh, spravedlnost, zločinci přesouvají ty své majetky do jiné členské země. Mm, kromě toho jsme měli dvě eh, rámcové směrnice z roku 2003-2006, které se věnovaly tomuto tématu, ale prostě eh, nejsou dost aktuální. Eh, je potřeba je tedy nějakým způsobem aktualizovat. Z roku 2014 máme směrnici o zabavování a konfiskaci různých nástrojů pro využívaných eh, tedy pro eh, kriminalitu. Rozsah eh, působnosti těch dvou rámcových nařízení nebo rozhodnutí, které máme, je omezený a nepokrývá řadu forem konfiskací, ke kterým vlastně, které máme v členských zemích, jako třeba externí konfiskace a podobně, nebo na základě rozsudku. Potom tyhle nástroje také nastavují eh, systém certifikací, který ale je nedostatečný a nekompletní. Například tam nejsou eh, časová omezení. Kromě toho eh, vlastně tyhle, ty, tahle ta rámcová rozhodnutí dávají příliš mnoho prostoru členským zemím pro řešení tohoto problému, takže vlastně není eh, nějaké eh, globálnější řešení. Takže stávající rámec také neumožňuje kompenzaci a restituování pro oběti, eh, zejména tedy je to komplikované v přeshraničních případech. V některých členských zemích tedy stát může konfiskovat jménem oběti zločinu, ale tenhle nástroj neexistuje ve všech členských zemích. A prostě tenhle, ten, eh, tahle možnost vůbec neexistuje přeshraničně, takže tohle se snažíme tedy řešit tím novým návrhem. Takže jaké jsou ty hlavní prvky toho návrhu? Vzájemné uznávání, tedy tento nástroj, který bude znamená, že jakékoliv soudní rozhodnutí v jednom členském eh, státě je uznáno a prováděno v dalším členském státě. Tady vlastně tady to vychází z vzájemné důvěry. A zatím nemáme eh, harmonizovaná pravidla pro konfiskování eh, majetku. Tady v podstatě jde jenom o jakýsi mechanismus pro ustanovení eh, přes hraniční spolupráce. A zase prostě jde o nejrůznější příkazy, které byly vydány v trestním řízení. návrh nařízení zlepší stávající rámec eh, několika eh, tedy způsoby. Jednak je to návrh nařízení, je to vlastně poprvé, kdy komise nabízí, eh, předkládá takovýto nástroj vzájemného uznávání, protože všechny ostatní byly vlastně typu třetího pilíře v rámcová rozhodnutí. A teď vlastně tedy poprvé máme nařízení, bude tedy přímo eh, uplatnitelné a zejména se tím zabrání různým problémům s transponováním do vnitrostátní legislativy a samozřejmě také poskytne členským zemím určitý prostor pro transponování a tím pádem se tedy eh, legislativa v jednotlivých zemích možná bude trošku lišit. Eh, tedy na základě těch nařízení, eh, na základě těch rámcových rozhodnutí. Tady ale eh, taková marže nebude. Ačkoliv tedy členské státy potřebují určitým způsobem se to adaptovat. Takže myslíme si, že opravdu v tomto případě je tedy nejlepší mít ten nástroj pro vzájemné uznávání. se týče oblasti působnosti, půjde dále než ta rámcová rozhodnutí. Bude se týkat všech forem konfiskace, které jsou harmonizovány ve směrnici z roku 2014 32. 42. Tady jde vlastně o konfiskace třetích stran, externí konfiskace a tak dále. A potom i typy konfiskací, které nevychází ze soudního rozhodnutí nebo z eh, soudního rozsudku o odsouzení. Máme tady tedy případy i imunity, předpisů, případy, kdy není možné identifikovat pachatele, Nebo je taky eh, v případě, kdy soud eh, rozhodne, že nějaký majetek byl výsledkem trestného eh, činu. A je potřeba také ale plnit všechny pojistky, které se tady plní s řádným řízením v těchto případech. Zavádí se zde i termíny pro zajištění toho majetku tady vlastně jsou poměrně krátké. A u té konfiskace je to trošku delší, všeobecnější. Potom zavádíme standardní certifikáty, standardní formuláře, které umožní rychlou, eh, rychlý postup všech kroků, které tady umožní příslušnému orgánu podniknout všechny tyhle ty konfiskační kroky. A konečně tady máme hodně ustanovení o komunikování mezi příslušnými orgány, protože právě na tom závisí úspěch těchto postupů o vzájemném uznávání. Co se týče práv obětí, V případě, kdy tedy eh, oběť eh, obdržela rozhodnutí nebo nějaký rozsudek o právu na kompenzaci a ty, ten majetek byl konfiskován v jiném členském státě, tak vlastně ta kompenzace má prioritu. A na závěr otázka zda eh, dostatečně ochraňujeme základní práva. To nařízení se tedy bude věnovat pouze příkladu, příkazům, které byly vydány v souvislosti s trestním řízením. Takže se zde samozřejmě budou eh, uplatňovat všechny pojistky, které platí v trestním řízení, to znamená právo na spravedlivý soudní proces a také práva na právní ochranu. Také stávající legislativa na úrovni EU bude muset být zohledněna. Všech šest směrnic, které máme o procesních právech, právo na, inter, na tlumočení a překlad, na informace, na e, právní e, na právníka, právní ochranu, eh, ochranu pro děti a tedy právní pomoc. Nepovažovali jsme za nutné eh, tam explicitně říci, že je tedy možné to zamítnout na základě základních práv protože vlastně tam tedy platí všechna ta procesní, eh, ty procesní ochrany protože takovýto eh, grant by se potom mohl eh, interpretovat poměrně široce ze strany soudců a mohl by vlastně tedy podkopávat eh, ten nástroj o vzájemném uznávání. Děkuji. Děkuji za podrobné informace a bez dalších průtahů dám slovo paní Natalii Grisbeck. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji paní Schroeder za tu eh, prezentaci komise, která byla náležitě podrobná, ale přitom ne přes příliš technická eh, v tomto eh, tématu, které je důležité z hlediska trestního práva, které je zároveň velice viditelné pro občana, které ukazuje, jak Evropská unie bojuje, může bojovat proti terorismu, proti zkrátka této eh, metle již eh, v eh, této rané fázi. A nám to umožňuje tento nástroj mít velmi důležitý další nástroj v našem arzenálu boje proti terorismu a všeho, co s tím souvisí, to znamená Eh, organizovaný eh, zločin. Terorismus a organizovaná trestná činnost to je eh, něco, co se musí řešit dostatečně včas účinnými nástroji. Po útocích 2015 a 16 je tu v podstatě neustálá hrozba, která vysí nad hlavami občanů a to ukazuje tuto důležitost hmm, spolupráce zesílené, která musí být eh, velice těsná, ale také flexibilní a účinná. Pokud máme předcházet eh, terorismu, musíme řešit jeho financování a eh, dále, když se podíváme více na to dopodrobna, musíme zabránit tomu, aby se um, posilovaly ty financovací kapacity, naopak je musíme oslabovat. Um, takže e, například je důležité účinným způsobem uh, kompenzovat oběti, ale zároveň se musíme snažit vytvářet nějaké dodatečné fondy, které můžeme pak znovu investovat do eh, spíše represivní činnosti v oblasti předcházení eh, trestné činnosti. Takže financ, eh, zabavování financo, finančních zdrojů, abych se tím předcházelo dalším útokům, Já, to, je, to je samozřejmě nástroj, který o toto usiluje, ale samozřejmě to může, být do, může to být dost složité, ale je to zároveň důležité. Jenom si dovolím teď říct dvě drobné otázky. Vy jste už na řadu z nich odpověděla ve vaší úvodní prezentaci. Eh, to znamená ten, ten, ten motiv eh, odmítnutí na základě nerespektování základních práv. K tomu takový postřeh. Ehm, tady eh, vnímám pozitivně ten návrh, který k tomu byl, ten nástroj, který k tomu byl vybrán, to znamená nařízení. To je právní nástroj, který je v tomto směru účinný který se vyznačuje nejen účinností, ale také rychlostí. Protože velmi často dříve to byly směrnice u eh, trestních postihů, ale v tomto případě díky tomu, jaký nástroj byl zvolen, tak eh, si ušetříme eh, hodně času, ale také budeme muset být nesmírně přesní v tom, jak se tento nástroj definuje, protože je bezprostředně platný v, ve vnitrostátním právu. A to je, to nás eh, nutí vlastně k tomu, abychom byli v, v našich formulacích nesmírně přesní a obezřetní. A jenom na upřesnění. Může komise ještě znovu upřesnit, ujasnit ta zlepšení, posílení, rozšíření která v tomto nařízení jsou oproti těm předchozím rámcovým rozhodnutím, které už, eh, které existovaly do té doby. Jinak samozřejmě to eh, dopřesníme tento technický text se stínovými zpravodaje s eh, komisí a já se na to budu těšit, na tuto práci. Děkuji. Děkuji, Natalie. Ano, naprosto souhlasím, že tu hodně technických aspektů a naši občané jistě také souhlasí, že je důležité zastavit, zarazit eh, ty finanční toky, které pochází od eh, těch eh, zločinských organizací a směřují k ním, ale zároveň přitom musíme respektovat základní práva a určité procesní záruky, jako je například prezumce neviny. Takže dám slovo stínovým zpravodajům těm, kdo tu jsou, jako první Pavel za SAD. Děkuji. Já se těším na spolupráci s vámi v této důležité oblasti. A je to pro mě také velké plus, že je to nařízení. Bylo řečeno proč, to správné rozhodnutí. Takže pokud jde o toto e, uznání těchto příkazů o zajištění a konfiskaci výnosů z trestné činnosti, to jsou e, prostředky, které mohou pak být použity k dalším trestné činnosti, jak, ať už v Evropě, tak jinde. Ale je přitom důležité zajistit dodržování základních práv, což zmínila i komise ta e, zajištěna um, aktiva z jiného členského státu na základě postupu o vzájemném uznávání, tak oběti by měly mít e, právo na kompenzaci, restituci a budou mít e, samozřejmě přednost před zájmy státu. Ale členské státy by měly zájem, budovat vzájemnou důvěru a dostat sami část té kompenzace. Rozhodnutí přijaté v jiném členském státě by mělo jiné e, efekty na základě principu nebis idem. Musíme posílit vzájemnou e, důvěru mezi členskými státy. A pokud jde o lhuty, e, musíme stanovit velmi jasné lhuty, aby jsme zjistili účinné přezahraniční postupy předběžná opatření musí být prováděna velice rychle, takže jsou lehčí, kratší lhuty. Možná nám můžete říct více k tomuto aspektu. Příslušné orgány musí komunikovat, kdykoliv je to nutné, to jste zmínila také, ve všech stádích, ve všech fázích toho řízení. A pokud jde o to, že to je nařízení, tak já doufám, že na konci této práce budeme mít eh, silnou většinu, protože je to nesmírně důležité, abychom vyslali občanům signál, že nám záleží na jejich zájmu. Děkuji, pane Pavel. A další stínový zpravodaj je paní Spinelli. Děkuji vám. Já děkuji paní Schroeder a Natálii za jejich eh, osvětlení. A já, vzhledem tomu, že jsem z Itálie, tak hm, si uvědomuji značný význam tohoto nástroje, který bude závazným nástrojem, tedy nařízení, je to eh, stěžení instrument, který může eh, sloužit i v boji s mafií. Já jsem za to už léta bojovala. Mafie to byl problém ještě před terorismem, eh, před tou vlnou terorismu. Musíme se zabývat otázkou zmražování a konfiskace. Ale mám několik otázek. Kladu si eh, otázku ohledně dopadu, které to může mít z hlediska boje s terorismem. Je to zločin, který má zatím dost eh, vágní definice. I v, eh, ve směrnici eh, proti ter- terorismu, která byla nedávno schválena. Takže pak se může snadno stát, že, je, že někdo bude skutečně Eh, někomu bude způsobena újma na jeho základních právech. Když musíme být velice opatření, opat, obezřetní při eh, rozšiřování konfiskačních pravomocí. Pan Schroeder, pan Schroeder tedy zmínila určitá opatření, ale nesmíme ztrácet ze zřetele některé základní věci. Byla tu určitá, je tu určitá judikatura soudního dvora, která ukazuje na určitá rizika, že um, tato opatření mohou mít uh, dopady na některá základní práva. Podle listiny uh, tedy práva z, z listiny základních práv. A já jakožto stínová zpravodajka se budu snažit to co nejvíce pochopit a postarat se o to, aby, tato, ty, aby existovaly tyto procesní záruky těch základních práv a abychom se drželi eh, maximálně vysokých eh, standardů podle naší listiny a eh, listiny práv OSN, úmluvy OSN musíme transponovat také záruku prezumce nevinnosti a musí existovat nějaké soudní e, vyšetřování a řízení. Pokud existuje důvod k takovému vyšetřování a pokud dojde k jakému porušení základního práva, a pokud vykonávající stát nedodrží své povinnosti z hlediska ochrany těchto práv, tak pak musí být odmítnut tento příkaz. Doufám, že budeme schopni spolupracovat s Natálí velmi konstruktivně. Děkuji, paní Spinelli. A nyní pan Korao. No, děkuji. Jak paní kolegyně Spinelli právě řekla, já mám obdobnou zkušenost, i já jsem z Itálie a tam to opravdu vypadá, že to je klíčová záležitost moci zmrazit eh, fondy a finance. To je důležité, protože často od začátku celého řízení až k jeho konci se zjistí, že prostě všechny ty prostředky zmizí. A tohle by umožnilo s tím něco dělat. Takže my podporujeme takový nástroj, aby se mohl rozšířit na všechny eh, evropské státy. To, o to žádali všechny eh, organizace bojící s s mafií. Také eh, to padlo na zvláštním výboru Krym a ve zvláštní zprávě přijaté v tomto volebním období. Nařízení to je pozitivní, že to je zrovna tato forma eh, právního nástroje, to věci urychlí, rozšíření působnosti, i to podporujeme. myšlenka, že lze, eh, lze eh, nějakým způsobem zajistit eh, prostředky ještě před rozsudkem. Mm, ano, ale musí to být skutečně stanoveno velice přesně a jasně. Také je otázka, jestli se může proti tomu členský stát postavit, protože je tu možnost porušování základních práv. Pokud se tohle vyjasní, tak pak můžeme mít eh, skutečně efektivní nástroj i v dalších státech. Ale ono nejde o, jenom o terorismus, ale také organizovaný zločin, který se globalizoval daleko rychleji než trhy. A pokud nezareagujeme eh, pravidly, která budou přímo platná napříč EU, to bude stále těžší a těžší na to nějakým způsobem reagovat. Dále si musíme uvědomit, že existuje obrovská škála různých eh, skutkových podstat, které, eh, to, které potom mohou spadat. Některé z nich mohou um, být um, předmětem uh, odsudku, uh, odsouzení ke zbavení uh, svobody až na tři roky. Každopádně já vám velice rád pomůžu eh, při vypracování vaší zprávy. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že ta práce určitě bude zajímavá, protože všechna ta různá pravidla, které máme v českých zemích, také vychází z různé zkušenosti, kterou jsme eh, udělali. A samozřejmě to má pak eh, jiný dopad na naše společnosti, takže teď určitě bude zajímavé Eh, když předložíme společné pravidlo, které bude respektováno eh, všemi. Ono je to velmi důležitá složka, důležité téma, protože hm, před dvěma týdny jsme měli expertní setkání eh, s policisty z různých zemí, kteří znovu poukázali na to, že stále více forem zločinu je přeshraničních. To znamená, musíme zajistit, aby přeshraniční spolupráce fungovala co nejlépe, aby to mělo nějaký dopad a abychom také zastavili eh, některé organizované zločinecké skupiny a teroristy. Na závěr se zeptám, zda k tomu chce něco říci komise a možná také naší, naše paní zpravodajka, takže nejprve komise. Děkuji. Nejdřív odpovím na otázky zpravodajky. Jaké jsou hlavní výhody nového návrhu? Myslíme si, že tedy eh, hlavní výhodou je forma, že jde o nařízení. Kromě toho máme jeden nástroj, který se vztahuje jak na eh, zmrazení, tak na konfiskování, či tedy na zajištění a konfiskování. A potom tedy ta rozšířená oblast působnosti eh, je také důležitá protože v minulém roce jsme měli také vývoj v členských zemích, kdy členské státy si uvědomily, význam zajišťování a konfiskování majetku jako nástroje pro boj se zločinem. A proto tedy členské státy posílily své vlastní vnitrostátní režim. A kromě toho máme také směrnice z roku 2014, která už přináší určitou harmonizaci. Předchozí rámcová rozhodnutí z roku 2003 a 6 Eh, byla už trochu staršího data, takže jsme museli vlastně dohnat eh, vývoj. A proto je tedy velmi důležité, že jsme rozšířili obraz působnosti. Potom to máme ty eh, termíny, které zatím stanoveny, tedy v těch stávajících nástrojích nemáme. Máme tam tedy tři dny pro zmrazení a o něco déle, asi 30 plus dní pro konfiskaci. Tyhle termíny by měly tedy zajistě, eh, zajistit, že zejména pro to zmrazení, tedy pro to zajištění majetku přeshraničně, se eh, lze jednat velmi rychle předtím, než ten majetek je zase někam mm, přestěhován jinam. Potom tam jsou taky nějaké eh, zlepšení technického typu ohledně těch oznámení formulářů a podobně. Samozřejmě také reagujeme na starosti ohledně základních práv. Máme právní nástroje, eh, kterých mohou využít osoby, na které mají dopad tyto právní eh, ustanovení. To znamená, že ten eh, návrh jasně říká, že právní náprava by se měla hledat v ve vydávající zemi. To znamená ve zemi, která vydá ten příkaz. Ale někdy v některých případech to lze dělat i v té provádějící zemi. Takže to opravdu jenom velmi stručně byly, byla ta zlepšení. Řada z vás upozornila na to, že to je velmi technická záležitost, takže je velmi důležité, abychom to nastavili dobře, tak aby v praxi bylo možné to uplatnit. To je vlastně náš hlavní záměr. Děkuji. Thanks a lot and that's always the challenge. Děkuji samozřejmě vždy jde o to, aby eh, ty zákony vůbec měly prostor pro to, aby se tedy efektivně uplatňovaly. Prosím, Natali. Euh. Děkuji, já nemám konkrétní připomínky, jenom bych chtěla říct, že mám radost z této výměny názorů. Také vítám eh, možnost odvést dobrou práci s kolegy a chci také poděkovat komisi, že velmi jasně odpověděla na všechny otázky, které jsme jí položili v tomto prvním dialogu. Doplním ještě, že určitě to bude potřeba, potřebovat technickou přesnou práci, ale zároveň je také potřeba zviditelnit tento krok Evropské unie v zájmu ochrany občanů, ochrany obětí a zároveň eh, v zájmu boje proti hrozbě terorismu. Děkuji. Thanks a lot, Natalie and... Děkuji, Natali. Ano, Opravdu by bylo skvělé, kdybychom dokázali zastavit všechny formy terorismu, to je velká výzva, ale přinejmenším s tímto nástrojem dosáhneme jistě určitého pokroku a je také nutné se bavit o obětech, to je velice důležité, aby lidé viděli, že nejsou jaksi ponecháni stranou spolu se všemi dopady trestného činu. Takže čeká nás velmi zajímavá práce. Kolegyně a kolegové, posuneme se teď dál. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Čeká nás první prezentace. První prezentace tří návrhů k šengenskému informačnímu systému SIS 2. Takže prezentace ze strany komise a zároveň jsem ráda, že tu máme pana zpravodaje, pana Koeliu, protože ten má na starosti dva z těchto návrhů. Jde o SIS v oblasti hraničních kontrol a policejní a soudní spolupráce. A pak tu máme ještě zpravodaje pana Lenarse, který má na starosti návrh související s návratem. Bohužel pan Lenars s námi dnes nemůže být, ale pan Koeliu ho nahradí. Ještě si ověřuji, že tu máme příslušné zástupce komise. Ano, je tomu tak. Takže já dám nejprve slovo právě komisi, aby nám představila tyto tři návrhy. Pak dostane slovo pan zpravodaj a potom také stínový zpravodajové. A o slovo se samozřejmě následně mohou hlásit další poslankyně a poslanci. V závěru debaty předám slovo také zástupcům malckého předsednictví a komise bude mít na závěr konečně také příležitost odpovědět na otázky, které jí položíte. Začneme tedy komisí. Pane Rosenburgu, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Na úvod bych to celé zasadil trošku do kontextu šengenský informační systém tak, jak dnes funguje. Je důležité zdůraznit, že tento systém funguje 24 hodin denně a slouží dvojímu účelu. Podporuje policejní a soudní spolupráci v trestních věcech a také podporuje boj proti nelegální migraci. Tento systém obsahuje zhruba 72 milionů záznamů k osobám a předmětům je funkční ve 29 evropských státech a loni byl využit ve 4 miliardách případů. Takže je to v podstatě jeden z pilířů šengenského systému. A jak jsem řekl, funguje 24 hodin denně. Jen pár čísel, abychom vyzvihli význam toho systému. Od spuštění v roce 2013 do konce loňského roku Využití systému vedlo k zatčení více než 37 tisíc osob, zhruba 10 tisíc osob bylo zamítnuto, byl jim zamítnut pobyt v šengenském prostoru nebo vstup do Schengenu. Zhruba 115 tisíc bylo, osob bylo vysledováno v soudním řízení, zhruba 120 tisíc závažných pachatelů trestné činnosti a dalších osob působící, představujících nebezpečí bylo lokalizováno a tak dále. Takže ta čísla jsou skutečně velká, systém funguje dobře, ale vždy je možné to ještě vylepšit. V roce 2016, tři roky po spuštění SIS 2, komise provedla vyhodnocení, jak to požadoval také po nás právní základ. Zjištění byla pozitivní. Ale ukázal se také prostor pro zlepšení. Uvedu několik oblastí, kde si myslíme, že je potřeba něco vylepšit. Za prvé využití SIS ve členských státech. Zejména jde o informace poskytované v záznamech ve varování a znalosti uživatelů SIS o příslušném řízení. Za druhé, potřeba systematicky prohledávat SIS, kdykoliv se prohledává určitá policejní databáze. To se dnes neděje. Dále, pokud jde o falešné identity, je potřeba zavést systém pro otisky prstů a jakmile to bude zřízeno, je potřeba zajistit systematické využívání této funkce. Další bod, zjistili jsme nedostatky u kvality údajů, nepřesné, neúplné údaje zadávané členskými státy a podobně. Dále jsme zjistili, že je třeba zpřístupnit technické a finanční zdroje na centrální i národní úrovni, aby bylo lepší, eh, do, možné efektivněji a rychleji zvládat změny v systému. Dále potřeba posílit kontinuitu systému a eh, ujednání o přístupnosti, to je zejména na úrovni členských států. A v neposlední řadě Pravidla o ochraně osobních údajů v nařízení OSIS, to je třeba revidovat, abychom to uvedli v soulad s rámcovými změnami o režimu ochrany údajů. To je tedy kontext týkající se hodnocení z technického úhlu pohledu. A teď, když se podíváte na návrh, který je před námi, první věc, které si jistě povšimnete, je, že se jedná vlastně o tři návrhy, nejen jeden v tom se odráží současná legislativní struktura. V jednom nástroji máme policejní a soudní spolupráci, v druhém nástroji máme kontrolu hranic, ochranu hranic a zároveň chceme pokrýt další tematiku, návraty. A za tím účelem bylo navrženo třetí nařízení. Tato trojdílná struktura je složitá, ale také nezbytná, protože to odráží různé zapojení členských států do různých aspektů šengenského aky. Takže i když jsme nechtěli věci komplikovat, právní služba nás důrazně nabádala, abychom zachovali tu trojdílnost v důsledku různé účasti členských států. Z hodnocení vyplynuly technické změny. O těch jsem už mluvil, ale jsou tu také návrhy politických změn. Jednak k biometrickým aspektům. Návrh eh, rozšiřuje počet biometrických identifikátorů, které lze používat. Otisky prstů už tam byly, ale další typy otisků, dále zobrazení obličeje, to už také bylo v předchozím návrhu, ale teď se uvádí, že to lze využívat pro účely identifikace, protože současné technologie uvítají a umožňují tuto možnost. A pak se tu také doplňuje DNA jako další možnost, zejména pokud jde o pohřešované osoby, kde totožnost musí být potvrzena tam, kde žádné jiné biometrické prvky nejsou k dispozici. Další novinkou je, že návrh požaduje vyhledávání otisků prstů u pochybnosti o totožnosti dané osoby. Tam, kde je pochybnost, musíte ověřit otisky prstů. A konečně na závěr v této kategorii návrh hovoří o nové možnosti, nové možnosti záznamů pro neznámé osoby vyhledávané v souvislosti s trestnou činností. To souvisí také s otisky prstů a otisky dlaně. To by se používalo zejména v situacích, kde je velké podezření, že otisky prstů patří pachateli trestného činu, například kde se najdou otisky prstů na zbrani použité ke spáchání trestného činu. Další skupina opatření se zejména zaměřuje na efektivnější, výměnu informací o podezřelých osobách, osobách podezřelých z terorismu. Sem patří povinné vytváření záznamů o osobách a objektech zapojených do aktivit souvisejících s terorismem, s terorismem a klíčové slovo je povinné zadávání. Za druhé, v samotném záznamu alertu je třeba uvést, jestli je osoba zapojena do činností souvisejících s terorismem. Za třetí, nový krok šetření. To eh, je někde na pomezí stávajících kontrol a to umožní hloubkové dotazování se dané osoby. Další kategorie významných výzev se týká preventivních záznamů. Návrh mění záznamy u pořešovaných osob, aby bylo možné zohlednit i takové případy, kdy je velké riziko únosu dítěte rodičem. Tam, kde je velké riziko hrozícího únosu rodičem, budou o tom uvědoměni příslušníci ostrahy hranic a budou moci podrobněji sledovat situaci, kdy takto ohrožené dítě cestuje. A samozřejmě je tu i možnost ochraného poručnictví. To je také, myslím, velmi důležité. Další významná kategorie návraty. Záznamy o návratech a o odepření vstupu. V našem návratovém návrhu chceme zavést novou kategorii záznamů, záznamů o migrantech, kteří nemají právo zůstat v šengenském prostoru a musí se vrátit domů. Tím, že zavádíme tyto záznamy, umožníme orgánům, aby zjistili, jestli takzvaní, eh, tedy osoby určené k navrácení skutečně opustili šengenský prostor. A samozřejmě úřady budou informovány, informovány, když k tomu tak nedošlo. Díky tomu budeme moci efektivně zasáhnout a vymáhat návraty. Kromě záznamů o návratech v SIS, eh, tento krok eh, doufujeme odradí sekundární pohyby, proto, od sekundárních pohybů, protože migranti se nebudou moci vyhnout návratovému rozhodnutí tím, že se přesunou prostě do jiného členského státu protože daná informace už nebude jen v jednom členském státě, ale bude dostupná napříč šengenskými vnitřními hranicemi. Navíc tento krok umožní lepší výměnu na eh, informací mezi členskými státy a jejich orgány pověřenými návraty a je třeba podotknout, že rozsah SIS nebude měněn tímto novým opatřením. Už dnes stávající právní základ dnešního SIS umožňuje využívat systém podpoře návratové směrnice a k prevenci nelegální migrace. Zejména se vztahuje na zákaz vstupu, takže to jsou již možnosti existující v SIS. Pátá kategorie obsahových změn se týká institucionálních uživatelů. Kdo může tento systém využívat? Sem patří zejména agentury. U Eurojustu Nadále máme stávající práva k přístupu. Europol. Navrhujeme rozšířit práva přístupu, abychom umožnili Europolu mít přístup ke všem záznamům systému. Komise se domnívá, že se tu odráží mandát Europolu, tak jak je stanoven v novém nařízení o Europolu. A zároveň se tu odráží aktivní zapojení v boji proti převaděčství a pašeráctví a sexuálnímu zneužívání dětí. Vazby na terorismus a organizovanou trestnou činnost jsou dobře známé a toto rozšířené právo na přístupu umožní Europolu překlenout existující mezery, získat lepší povědomí a lépe využívat svých analytických zkušeností. Frontex, nebo přesněji řečeno Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Frontex dnes nemá přístup, ale myslíme si, že je nezbytné mu přístup zajistit. A zejména to souvisí eh, s podpůrnými migračními týmy, které působí v hotspotech. Musí mít přístup k údajům ze SIS, aby mohli adekvátně technicky podpořit členský stát, kde pracují. Tyto návrhy tedy hovoří o přístupu zaměstnanců k centrálnímu SIS, ale tito lidé nebudou moci jednat ve věci záznamů, podniknout nějaké kroky, leda, že by jim to příslušný členský stát povolil. Takže mají poradní úlohu, ale nemají úlohu ve vymáhání. A měl bych ještě zmínit i EULISu. EULISa bude nadále mít zodpovědnost za operativní řízení SIS jak se potvrzuje v našich návrzích, ale je tu také prostor pro zlepšení. Zejména pokud jde o kvalitu údajů, analýzu údajů a statistiky, to se snažíme našimi návrhy posílit. A také dáváme EULISE konkrétní povinnost, pokud jde o výměnu doplňkových informací a testování. A konečně na závěr mé prezentace mi dovolte pár, pár slov k nákladům. Celkové náklady navíc na implementaci navržených změn to bude v rozmezí let 2018 až 2020. Podle našeho scénáře očekáváme 67,9 milionů euro. Z toho 64,3 jsou technické aktualizace, aby se implementovaly příslušné kroky a pak poměrně skromných 3,6 milionů budou potřebné pro technickou aktualizaci, zejména v souvislosti s návratovým návrhem, s tím třetím návrhem. Také uznáváme, že vzniknou náklady na vnitrostátní úrovni, protože bude nutné aktualizovat a rozvinout vnitrostátní systémy v návaznosti na tyto změny. Za tím účelem komise připraví 1,2 milionu pro každý členský stát, jakožto příspěvek na pokrytí těchto nákladů. To bude probíhat v kontextu národních programů pro hranice. Děkuji. Thanks a lot for... Děkuji za tuto prezentaci. Myslím, že všichni souhlasíme, že je důležité nejenom schromažďovat jakékoliv údaje, ale že je důležité zajistit, aby kvalit, také jejich kvalitu a jejich um, správnost. Myslím, že budeme mít zajímavou, zajímavou eh, debatu budeme řešit různé cíle této složky a brzy budeme mít možná také návrh interoperabilitě. Že se můžeme bavit o mm, některých nových návrzích k systému SIS. Ke všem třem těm, těmto otázkám dám slovo panu Koejovi, zpravodaj z, z EPP, který je možná jeden z nejzkušenějších poslanců, pokud jde o Schengenský informační systém. Máte slovo. A dovolte mi nejprve poděkovat komisi za uselený e, výklad, za prezentaci. Je tu mnoho různých e, čísel, která dokládají, že, dokládají, že SIS je skutečně největší, nejdůležitější bezpečnostní nástroj Evropské unie. 4 mili, miliardy uh, hledání v minulém roce. A 200 tisíc lidí, který, eh, kteří byli eh, nalezeni v roce 2016, což o, o představuje obrovský nárůst. Je to nejlépe implementovaný nástroj v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a je ústřední eh, k eh, tomuto úspěchu, který eh, zajišťuje i svobodu pohybu, protože zajišťuje naše externí hranice a zlepšuje i naši vnitřní bezpečnost. Vím tomu, že to je hlavní nástroj pro policejní a soudní spolupráci. Evropský parlament vždy bojoval za to, aby SES rozvinul strukturálním způsobem a v souladu s těmito cíly. Musí přinášet přidanou hodnotu, musí dávat našim občanům eh, bezpečí a musí přitom respektovat jejich základní práva. z tohoto důvodu v okamžiku vzniku SIS požádala tato sněmovna o další funkcionality, přístupnost, ale také střednědobé hodnocení. Věděli jsme, že ty výzvy, kterým SIS musí čelit, se neustále, eh, se neustále mění. Ale často změny mohou být také na občanů nevždy vedou k zajištění lepších ostrahy našich hranic. A proto EPP vítá tyto tři návrhy. A um, na Maltě se teď koná tento týden konference, proto právě kolega tu nemůže být, ale chci, abych řekl, že EPP vítá snahu komise řešit problémy týkající se Eh, navracení eh, nelegálních migrantů. Míra návratnosti v uplynulých letech byla nižší než 40 s obrovskými eh, rozdíly mezi určitými státními příslušnostmi. Takže musíme zachovat funkčnost tohoto systému, což je důležité k tomu, abychom zachovali mm, povinnost chránit ty, kdo jsou způsobili k ochraně. Minulý rok jsme řešili um, tu povinnost členských eh, států zavádět um, um, při uplatňování SIS. Je to velice důležitý krok k tomu, abychom zlepšili uh, úsilí Evropské unie o um, uh, předcházení a řešení um, nelegální migrace. Jinak tu máme tedy střednědobé hodnocení, které, tím se snažíme um, řešit identifikované výzvy, ale také ty, které vyplývají z Evropské agendy pro migraci a Evropské agendy pro bezpečnost. SIS je horizontální systém a já jsem si jist, že tyto změny umožní další a lepší spolupráci a informaci. Za prvé, bude tu více nástrojů, jimž můžeme řešit takzvanou bezpečnostní krizi. To znamená, budou tu oznámení o rozhodnutích o návratu a dále větší zapojení agentur přímo v terénu. Více nástrojů ehm, také na boj eh, s terorismem a závažnou zločinností prostřednictvím eh, dat a eh, také prostřednictvím ehm, Eh, oznámení o osobách, hledaných osobách. Dále eh, to eh, budou také upozornění v případě dětí, u kterých hrozí nebezpečí útěku. Jasné zaměření na zajištění kvality a bezpečnosti dat, ochrany údajů, hladké fungování celého systému. A já jsem přesvědčen, že můžeme společně tento návrh zlepšit. Prvním krokem k tomu je vést konstruktivní dialog s komisí, takže chci přizvat stínové zpravodaje a komisi na přípravná zasedání, na nichž budeme do hloubky projednávat na tyto návrhy. Ale již nyní mám několik otázek na komisi, eh, které přál bych se, aby byly vyjasněny. Od začátku Evropská komise, tento parlament, hajili to, že by neměli být, eh, že bychom se měli mít centrální systém, ne národní kopie. V centrálním systému tam by mělo být eh, vše ukládáno. A kompromis bylo nechat to na členských státech, aby si mohli vybrat. Ale dnes už je to tak, že i když jiné systémy jsou centralizované, tak komise navrhuje, aby byly povinné eh, eh, vnitrostátní kopie. Ale proč? Já to řeknu specifičtěji. Je, jak dlouho tento systém v loňském roce měl, jaké měl výpadky, jak dlouho nef, nefungoval? Nefunguje snad eh, ta záložní kopie v Rakousku. Neinvestovali jsme dost do sítě, která eh, napojuje členské státy do centrálního systému? A objevují se další otázky. Kolik by to eh, vlastně stálo? Komise je ochotná dát 1,2 milionu každému státu, ale nebude to dost členské státy by musely aktualizovat své, své, svoje kopie, vzhledem k tomu, že zatím v nich není biometrika. A další otázka se týká Spojeného království. Jak víte, článek 50 byl eh, včera aktivován. Spojené království dostali přístup ke CS v rámci policejní spolupráce. Jaká je aktuální situace? Měl by Spojené království, kdyby Spojené království chtělo mít opt-in v SIS za účelem hraničních kontrol, jaké by byly podmínky? Je to vůbec možné? Asi by nedávalo příliš smysl, aby Spojené království teď eh, vstupovalo teď, když odchází. Děkuji. Děkuji, pane Coelho. Děkuji za eh, celkový přehled všech tří těchto složek a za schrnutí konkrétních eh, dotazů. Ke všem těmto třem bodům máme stejné stínové zpravodaje, takže jim dám slovo. A pokud se chce vyjádřit ještě někdo další, tak samozřejmě bude mít eh, možnost. Začneme s stínovým zpravodajem za SAD Miriam Daly. Thanks to the Commission um, for presenting the That... Eh, děkuji. Děkuji také panu Koeliovi. Jeho stanovisko k řadě otázek. My v SAD eh, máme také určité návrhy pro to, jak by se ten systém dal zlepšil, zlepšit. Určitě je zde prostor, eh, kde můžeme spolupracovat a ten systém ještě zlepšit jak říkal zpravodaj, je potřeba konzultovat s eh, komisí i navzájem mezi sebou, abychom opravdu zlepšili ty tři návrhy. My jak, eh, vítáme návrh komise právě teď, kdy je potřeba posílit Evropu a evropské orgány potřebnými nástroji pro ochranu občanů, ale zároveň také musíme zajistit základní práva. Zajištění bezpečnosti našich občanů je povinnost nás všech, zákonodárců. Proto je potřeba posilovat nástroje, které máme, tak, aby byly včasné, efektivní a účinné. žádný jiný systém spolupráce v policijních otázkách ehm, zpracovává tolik informačních toků v reálném čase a ještě je potřeba to posílit. Takže to je opravdu vítané využití systému bojovat proti terorismu eh, výměnou informací a také novou kontrolou ehm, eh, databází. Jako stinová zpravodajka zdůrazňuji, že pro naši skupinu je velmi důležité, že máme 2 miliony koncových uživatelů tohoto systému, takže je férové a spravedlivé, abychom zajistili proporcionalitu těch eh, eh, biometrických údajů, které tam budou navíc. Je tedy potřeba eh, zachovat eh, nařízení o ochraně osobních údajů, zejména proto, že po upgradeu systému se opravdu těch údajů bude používat velké množství. V dnešní technologicky vyspělé době jsou eh, údaje občanů velmi hodnotné a soukromí eh, občanů je základním právem, které musíme chránit. Eh, potom tam máme také upozornění na eh, pohřešované děti v tom systému, které eh, vlastně oceňují tuto funkci, potom oceňují také funkci upozornění na děti, které mají velké riziko únosu. To jsou dobré nástroje vlastně co se týče třeba těch dětí, kde je vysoké riziko únosu ze strany jednoho rodiče, Eh, vlastně tady je potřeba žádost nějaké soudní, soudního eh, orgánu. Kategorie pohřešovaných osob je kategorizována tedy individuálně. Je potřeba, aby se s tím nakládalo citlivě a delikátně. Eh, vlastně jsou tam tedy ta upozornění systému SIS, kde doufáme, že to um, zlepší přeshraniční spolupráci. E, na závěr k využívání systému SIS pro navracení nelegálně pobývajících e, příslušníků třetích zemí. Nedělíme z toho dvě různé věci. Musíme mít nastaveny žádné pojistky, vzhledem k tomu, že komise říká, že rozsah působnosti SIS se nezmění, Ačkoliv už se říká, že už dnes se to používá pro návraty. Ještě zdůrazňuji, že budeme mít vlastně tedy nové otázky, které se do toho zapojí. Například to, že imigrační orgány budou muset zavádět rozhodnutí o navrácení eh, a o neregulární, eh, tedy ne, nelegální migraci do systému souhlasíme se spravodajem, co se týče jeho vyjádřených obav ohledně financování, to znamená tedy o rozpočtových otázkách. Je tady asi 68 milionů, které komise slibuje do roku 2020, ale vůbec nemáme informace o tom, co bude poté. Takže otázka je, jestli ten systém mm, se nějak sám bude udržovat, jaké mm, provozní náklady se předpokládají. A vlastně potom máme také Fond pro vnitřní bezpečnost, mm, také pro systém Entry-Exit, takže předpokládáme, že eh, to povede ke snížení rozpočtu eh, v této oblasti. Takže na, jaké, eh, na jakém základě byly ty peníze přerozděleny? A potom máme otázku o údajích. Ten návrh říká, že datový subjekt se tedy může vy, vyžádat uh, ty údaje, aby se podí, aby tedy se překontrovaly, zda ty údaje jsou správné, a případně je opravit. Takže eh, může k tomu to aspektu více říci, kom, říci komise? Eh, potom vlastně jsou to, potom máme třeba novou kategorii Eh, neznámých hledaných osob. Tady vlastně můžeme mít třeba otisky prstů a podobně, kdy ale ten pachatel nebyl identifikován. Takže jaký je hlavní záměr? Jak to může fungovat tedy v konkrétních případech? A konečně mm, členské státy budou eh, muset platit penále, pokud eh, způsobí nějaké škody. Může k tomu komise více říci, jakou konkrétní škodu má na mysli? Děkuji, Miriam. Máme tedy řadu otázek, které komise bude muset později zodpovědět. Ještě máme další tínového zpravodaje za EKR. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji komisi. EKR si uvědomuje, že zde jsou určité problémy, které se komisní návrh snaží řešit, například nelegální migrace a kriminalita. A také naléhavá potřeba hledat řešení pro tyto problémy. My podporujeme cíle návrhu. Teď nebudu ale zacházet do detailů. Mám tady ovšem jednu konkrétní otázku a připomínku. Už se k tomu trošku vyjádřil i pan Coelho. Návrh komise říká, že nad rámec centrálního SEIS e budeme mít i národní složku, to znamená, každý členský stát si ustanoví mm, buď částečnou nebo celou kopii databázy. Některé členské země, včetně mé vlastní, věří, že členské země by měly mít možnost rozhodnout o technických řešeních, které se uplatní pro provádění eh, tohoto nařízení OSIS. To znamená, ať už eh, si přejí dělat, eh, podávat žádosti eh, o údaje přímo do centrály, nebo si udělají tu kopii vlastní, ve vlastní zemi. Když byl ustanoven SIS 2 před několika lety, Členské státy byly ze strany komise odrazovány od toho, aby se dělali vlastní kopii těch datových složek. Naopak je komise vyzývala k tomu, aby se přímo tedy obraceli na tu centrálu vytvoření vnitrostátních kopií a také backupů by nemuselo být úplně eh, nejcenově výhodnějším řešením. Kromě toho také musíme myslet na to, že tohle by se muselo nějak zabezpečit a muselo by to být spolehlivé. Potom máme také rizika, eh, která se pojí s ochranou osobních údajů. Problémy s dostupností eh, toho centrálního eh, systému byly způsobeny právě třeba eh, potížemi s backup verzemi a tak dále. Je potřeba, aby tedy ty obě části fungovaly simultánně. Kromě toho ale EKR podporuje tento návrh. Děkuji. Poslední Stínový zpravodaj pan Depre za ALDE. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nechci opakovat to, co už tak výborně řekl pan zpravodaj Carlos Coelho k SIS. To, co řekl, mohu podpořit ty obecné argumenty týkající se SIS. Za druhé, Neměl jsem ještě dostatek času, abych se pustil do technických detailů návrhu, takže předložím jen tři otázky k problémům, které podle mě jsou zásadní. Podívejme se na problém posílení a zavedení otisku dlaně a e, zobrazení obličeje do SIS. Podporuji to, ale chápu to správně? Chápu to tak, že členské státy, které mají, dejme, to, dejme tomu, eh, otisk dlaně nebo zobrazení obličeje dané osoby, to mohou dát do SIS, ale nemají povinnost? To by například znamenalo, že když je nějaký terorista, který byl na nějakou dobu zadržen a um, máme tedy k dispozici otiskleně nebo zobrazení obličeje, je v nějakém členském státě pod falešnou identitou. Víme, že takové případy se stávají třeba u pařížských atentátů. Tak pokud není povinnost předat tyto informace, tak ta osoba může celkem svobodně odcházet, přicházet svobodněji než jiní, kteří byli nahlášeni z jiných důvodů. Pokud to vykládám správně, tak nechápu, jak je možné říct, že členský stát, eh, který má k dispozici tyto údaje obě, osobě podezírané z terorismu, eh, to nemu, eh, nemusí povinně dát do SIS. Jak to, že to není povinnost? To je moje první otázka. Za druhé, pokud jsou nějaké hity, nějaké záznamy v momentu překročení hranic, které se týkají osoby podezřelé z terorismu. Proč to nepředat automaticky Europolu? Europol může odvádět svou práci jen pokud bude mít k dispozici všechny údaje. Musí je analyzovat a dát k dispozici členským státům. Proč se nestanoví, že pokaždé, když je nějaký hit konkrétně při překročení hranic u policejní kontroly, musí být předán Europolu, aby na tom Europol mohl přímo pracovat? Mám ještě třetí otázku Eh, jde o odepření vstupu nebo pobytu. Pokud to chápu dobře, v současné době členský stát může dát do SIS záznam o osobách, kterým je odepřen nebo zakázán přístup. A v novém návrhu se bude požadovat, aby záznam byl kdykoliv bude odepřen vstup podle příslušné směrnice. Ale jestli, jestli to chápu dobře, tak to bude fakultativní z hlediska bezpečnosti. Uvedu příklad. Dejme tomu, někdo u nás je takovým hlasatelem nenávisti, kazatelem, který hlásá nenávist, je navrácen a dejme tomu Belgie mu zaká, zakáže pobyt na pět let ale nesdělí to ostatním. Může přijít do EU přes jinou zemi a vrátit se tak na evropské území. Já to skutečně nechápu. Řešíme tu problém nelegálních migrantů, ale nepoužíváme stejné nástroje, nejsme stejně důslední v boji proti opravdové kriminalitě. Skutečně nechápu, z jakých důvodů tu není ta automatičnost takovýchto záznamů u závažné trestné činnosti a terorismu. Děkuji. Thanks a lot. Maybe one of the answers is... Děkuji. Možná také máme tolik různých databází pro různé účely, také určité propojení by s tím pomohlo, ale možná k tomu už eh, tedy poskytne první odpovědi komise předtím, než dám slovo komisi a zpravodaji. Ještě se obrátím na předsednictví na radě. Doufám, že i oni nám mohou říct něco o tom, co se teď děje na radě. Děkuji, vážení poslanci a poslankyně, členové tohoto výboru. Souhlasíme s tím, že SIS je velmi důležité pro bezpe, eh, důležitý pro bezpečnost v Evropě a eh, je tedy důležité, abychom pokročili v této složce pro bezpečnost našich občanů. Je to prioritou pro maltéské předsednictví. Děláme všechno pro to, abychom tedy v těch diskusích pokročili ku předu. Hmm. Máme tři návrhy SIS a právě pracovní, příslušné pracovní skupiny je projednávají tedy článek po článku. Předpokládáme, že první přeskoumání všech tří návrhů eh, dokončíme do konce května tohoto roku. Jsme ochotni plně spolupracovat s parlamentem a poskytnout veškeré žádané informace. Fáze trialogů proběhne až za estonského předsednictví. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo komisi. Snad budete mít prostor na všechny odpovědi. Děkuji. Děkuji také panu Koeliovi, stínovým zpravodajům, za předložení tedy prvních eh, připomínek a otázek. Vítám první návrh pana Kolia, abychom tedy měli technické přípravné setkání, abychom některé tyto věci projednali důkladně do hloubky. Ono je to opravdu technické téma a jak jste všichni říkali, je potřeba některé ty věci opravdu projednat eh, detailně. Začnu otázkami pana Coelho. On je jedním z těch, eh, kteří zde jsou, kdo opravdu znají nejlépe systém SIS, je, vlastně eh, patří k takovým otcům zakladatelům tohoto systému. Takže jsem rád, že znovu se ujal eh, z odpovědnosti za předložení stanoviska parlamentu k této věci v případě těch nových návrhů. Vaše otázky. Proč navrhujeme národní kopie. K tomu se vyjadřil pan Haloalo. I nám to trošku dělá starosti, my jsme prostě hodně přemýšleli nad situací. Máte pravdu, že když se na to díváme mm, na základě některých praktických přístupů, tak to centralizované řešení by bylo lepší. Ale v realitě nebo realita volá po trošku hybridnějším systému. SIS je právě tak efektivní díky smíšené architektuře centrálního systému, který je podporován vnitrostátními systémy. Dnes máme 24 členských zemí, které mají národní kopii. Pouze pět jich takovou kopii nemá. Tyto členské státy, eh, které mají člen, ty kopie, nám řekly, že je rádi využívají, že do nich investovali a určitě by se nechtěli této možnosti vzdát. Zaznělo zde také, že ten systém neskrachoval za posledních eh, třeba pět let a to, protože je zálohován. A já ale také mohu říci, že e, neskrachoval možná i proto, že je podporován těmi vnitrostátními kopiemi, protože prostě e, ten provoz e, na těchto stránkách tedy je odlehčen díky těm národním systémům. Mm, třeba před 10-15 lety vůbec neexistovala automatizované eh, rozeznávání eh, poznávacích značek. Takže ty systémy, které dnes máme, už jsou prostě napojeny na ty automatizované eh, vyhledávače, které prostě okamžitě v, re, v reálném čase dávají mm, výsledky, odpovědi. Využívání SISu také na hranicích bude nyní systematické. Eh, bude probíhat systematické kontroly každého cestujícího na vnějších hranicích, zase v reálném čase. Na hranicích nikdo nechce čekat, takže jakékoliv technické řešení, které může podpořit eh, spolehlivost a robustnost tohoto systému, může snížit ehm, eh, zranitelnost toho systému, bychom tedy měli zvážit. A tedy v tomto kontextu Mm, dáváme tyto eh, tedy konkrétní návrhy, ale samozřejmě je potřeba se ještě o tom více pobavit. I s vámi, i na radě. Druhá otázka o Spojeném království. Mm, Spojené království je velmi aktivním mm, uživatelem SISu v policejní kapitole. Taková je realita nyní. Co se stane za dva roky, to opravdu nevím je to otevřená otázka. Úplně nebudu zacházet do těch nejtechničtějších otázek, to bychom si možná měli probrat někde jinde, eh, tak jenom k těm všeobecnějším ochrana údajů, o tom mluvila paní Dali, to je velmi důležité. věříme, že návrhy, která komise, které komise přijala v prosinci, odráží nejmodernější tedy přístupy k ochraně osobních údajů. Máme tam pravidla třeba o vymazání dát Eh, tam potom máme třeba pravidla pro to, co se stane, když se někdo vyžádá o prodloužení data, vypršení platnosti těch údajů. Potom máme také kratší eh, doby eh, uchovávání. Třeba to platí pro ty poznávací značky a podobně. A samozřejmě se bude více využívat biometrika. Věříme, že je to opravdu tedy moderní soubor návrhů, a, ale rádi si necháme poradit. E, po roce 2020, e, jaké budou finance? Je to ve vašich rukou. Asi tak bych to řekl. Ale určitě výkonný a potřebný systém si vždy nalezne finanční prostředky pro své fungování. Určitě tedy to bude naší prioritou, že budeme předkládat finanční rámec pro eh, dané období. Eh, převod eh, prostředků, které tedy původně pocházely z návrhu o chytrých hranicích, já si myslím, že se o tom hovořilo i tady v této sněmovně. My jsme nám se tedy podařilo ušetřit právě v té složce těch chytrých hranic, kde se předpokládal vyšší původní rozpočet, než byl po testovací fázi potřebný. Takže o to tedy byly eh, převedeny ty peníze. Potom eh, ta zodpovědnost za škody eh, členských států to platí pro všechny aspekty, za které jsou zodpovědní. To platí i za tedy osoby a osobní údaje. A ještě na závěr k tomu, co říkal pan Depré. Biometrika. Máme povinnost eh, uploadovat eh, ty biometrické informace, kde je máme, ale nemáme povinnost to používat ve stávajícím systému. A to je vlastně ten nový prvek, protože eh, ono je to skvělé, když v tom systému všechny ty údaje máte, ale taky je musíte používat. A dnes z celé řady možná i legitimních důvodů eh, členské země nevyužívají eh, toto vyhledávání ve všech případech, kdyby to šlo. Takže proto tento návrh tedy zavádí změnu. K Europolu bude hrát větší roli. Bude možné, aby Europol povinně sdílel informace se všemi. My si nemyslíme, že to je možné. A to z toho důvodu, že Europol je v podstatě, řekněme, hostitelem těch údajů, není jejich vlastníkem. Ty údaje patří členským státům. a proto tedy jen členské státy mohou rozhodnout, kdo bude mít přístup. A k zápazu, zákazu vstupu, to, byl poslední, to byla poslední připomínka, dnes je povinné zavádět v SISu zákazy vstupu, které se pojí s, s závažnými zločiny a s terorismem, ale zatím nikoli s migrací. Takže pokud eh, se tedy rozhodne o návratu vůči některé osobě, pak tedy členský stát vydá zákaz eh, vstupu. Eh, v tuto chvíli tedy není povinnost tu informaci do systému zavést a to je tedy vlastně nový prvek proto, aby SIS byl účinnější v té oblasti migrace. A Myslím, že jsem tedy zodpověděl většinu otázek, ne všechny, ale rádi se k tomu ještě vrátíme zase v jiném formátu. Děkuji vám. Samozřejmě se těšíme na doplňující informace a odpovědi v dalších fázích procesu. Ale nejen to, rádi uslyšíme odpovědi na otázku k takzvaným národním kopiím a co se s nimi bude dít. Nyní chci dát ještě prostor panu zpravodaji, panu Koeliu, k závěrečným připomínkám. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi tedy pár závěrečných slov. Děkuji všem kolegům za otázky a komentáře. Těším se na další spolupráci. Děkuji také velmi komisi. Děkuji za technické informace a za provedení všemi třemi návrhy. Myslím si, že sdílíme přesvědčení, že bezpečnost je prioritou a SIS je klíčový pro zajištění bezpečnosti našich občanů. Jsem si jist, že také všichni stínoví zpravodajové tu myšlenku podpoří. Měli bychom usilovat o dohodu s radou do konce letošního roku. Neměli bychom to protahovat na další období. Ano, děkuji, pane Koaliu. Jenom ještě pro vaši informaci uvedu, že oba zpravodajové by měli návrh zprávy představit v Libe na konci června. Takže, jak už zaznělo, rozhodnutí bude přijato potom až za estonského předsednictví. To je nejdřívější možný termín. Takže další bod na pořadu jednání má začít v 11.45 takže máte prostor na kávu, občerstvení, ale prosím, přijďte ještě na následující bod pořadu jednání.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

kolega. Se kříža se teplou za zvyšovnou záleží ministrání. To chyba je velká kultura.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

So, colleagues, we will now... Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v naší práci. Srdečně vítám paní Marlene Boniči. Vyslovuji to správně, Boniči, ano? Která je velvyslankyní na stálém zastoupení Malty při EU. Jsem velmi ráda, že jste dnes mezi námi a poskytnete nám informace o Radě ministrů pro spravedlnost a vnitro, která proběhla tento týden 27. a 28. března. Pokud je o praktické uspořádání tohoto bodu, slovo dostane nejprve paní velvyslankyně. Máte asi 10 minut. Ale využijte takový čas, jaký potřebujete. Pak dostane slovo komise a pak bude prostor pro diskuzi. Takže pustíme se do toho. Paní Boníči, máte slovo. Děkuji vám. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, kolegyně a kolegové, přeji všem dobré dopoledne. Jak víte, na začátku tohoto týdne se konala Rada ministrů spravedlnosti a vnitra, přičemž téma vnitřních věcí se projednávalo v pondělí 27. března. Jednání předsedal malcký ministr vnitřních záležitostí a národní bezpečnosti Carmelo Abela. Ministři pro spravedlnost se sešli 28. března. Jednání předsedal malcký ministr pro spravedlnost, kulturu a místní samozprávu Owen Bonici. Na začátku každého jednání jsme věnovali pár slov eh, tragickým událostem z minulého týdne v Londýně. Tyto události ještě více zdůraznily, jak musíme jednotně bojovat proti terorismu a to všemi prostředky, které máme k dispozici. Tento útok samozřejmě byl také připomínkou teroristických útoků před rokem v Bruselu. Přesně na den před rokem. Proto bychom v naší práci měli udělat maximum pro to, abychom předešli takovýmto hrozným útokům a umožnili našim občanům, aby se cítili bezpečně. Ministři vnitra se potom soustředili na následující body. V oblasti migrace se rada zabývala prováděním malckého prohlášení ze 3. února Sem patří také soubor opatření pro řešení migrace na centrální středomořské trase. Během zasedání jsme věnovali zvláštní pozornost tomu, jak členské státy mohou přispět k účinnému naplňování tohoto prohlášení. Bohužel stále ještě příliš mnoho lidí přichází o život ve středozemním moři. A jelikož už nachází jaro, ta hrozba se stává stále větší. Proto musíme nadále spolupracovat také s našimi mezinárodními partnery, abychom tuto situaci řešili. A samozřejmě to vše musí probíhat za dodržování základních práv. To je samozřejmé. Prioritní kroky nastíněné v Malckém prohlášení a přenesené také do implementačního plánu, se vztahují k různým aspektům. A bylo vynaloženo maximální úsilí pro to, abychom k implementaci přizpůsobili paralelně. K těmto krokům patří budování kapacit Evro- eh, libýské pobřežní stráže, zlepšování podmínek migrantů v různých střediscích a napomáhání dobrovolným návratům boj proti kriminálním gengům, dále chceme napomáhat rozvoji různých společenství, tak aby lidé měli alternativní možnosti, jak zajistit obživu a nedali se do rukou pašeráků. Dále bychom měli zaujmout regionální přístup, aby se trasy nepřesouvaly a je třeba podpořit regionální spolupráci. Samozřejmě je tu ještě řada problémů a mnohé bude záviset na situaci v Libii. Nejsme naivní, ale současně musíme udělat, co je v našich silách. Ministři vnitra si také vyslechli informace o společném akčním plánu z Valeckého samitu. Tady hovořím o Valeckém samitu, který se konal v listopadu 2015. V návaznosti na akční plán se na Maltě konalo zhruba před měsícem zasedání seniorních úředníků, aby zhodnotili pokrok dosažený při implementaci tohoto valeckého akčního plánu a aby hovořili o dalších krocích. Implementace doporučení dohodnutých seniorními úředníky bude tématem regionálních dialogů o migraci, tedy rabatského a chartumského procesu, a tato doporučení by měla být znovu revidována na nadcházejícím zasedání seniorních úředníků, které se plánuje na první třetinu následujícího roku. Hostitelem bude Etiopie. Pokud, pokud, bude, pokud jde o relokaci, ministři vnitra hovořili také o implementaci relokačních rozhodnutí. Tady zůstává ještě hodně práce a je důležité usilovat o maximální koordinaci, abychom včas dosáhli co největších výsledků. Hlavní sdělení je takové, že je zásadní uvést do praxe přijaté závazky, naplnit je skutky. Itálie a Řecko ještě potřebují setrvalou podporu. Je ještě čas na to, abychom posílili implementaci a k tomu chceme vyzvat členské státy. Pokud jde o návraty, ministři diskutovali o sdělení a doporučeních, která vydala komise na začátku března. Je jasné, že potřebujeme účinnější návratovou politiku. Přitom je potřeba jednat na úrovni EU a v maximální vzájemné koordinaci. Diskuse se soustředila hlavně na dva aspekty. Vnější aspekt, tedy spolupráce se třetími zeměmi ve věci readmise, a potom na vnitřní rovině šlo o zajištění, jak, jak zajistit, aby naše postupy nebyly překážkou pro návraty a jak zabránit zneužívání našich systémů. Dále jsme se věnovali reformě společného evropského asilového systému. Ministři dostali zprávu o pokroku. Jakožto předsednictví toto téma chápeme jako významnou prioritu. Mimo jiné je tu ještě dublinské nařízení a Evropská rada eh, k tomu vyzvala v listopadu loňského roku. Také tu stavíme na práci slovenského předsednictví. Pokračujeme v procesu nacházení kompromisu při účinném provádění principů odpovědnosti a solidarity. Pokud jde o návrh vzniku Evropské asilové agentury, dobře víte, že jednání s parlamentem pokročila a usilujeme o dohodu co nejdříve. Předsednictví bude samozřejmě pokračovat v úsilí pokročit v práci na maximum těchto návrhů. Zpráva o pokroku o informačně technologických systémech pro hranice a bezpečnost byla dalším bodem, který si ministři vyslechli. Jak víte, také pokračují jednání o systému vstup-výstup EES a doufáme, že se dohodneme do června, jak to žádala také Evropská rada. A teď pokud jde o zasedání ministrů spravedlnosti. Jak jsem řekla, to se konalo následujícího dne. Chtěla bych zdůraznit několik bodů. Pokud jde o poskytování digitálního obsahu, ministři spravedlnosti dostali zprávu o pokroku kdy se hovoří o stavu jednání. Stavíme na politických pokynech a výsledcích z loňského roku. A různé aspekty návrhu byly řešeny na technické rovině v rámci klastrů. Došlo k pokroku na různých otázek, jako třeba pravidla pro poskytování digitálních služeb či obsahu, nebo nápravná opatření v případě nedodání či neposkytnutí. Dalším takovým klastrem jsou opravná opatření v případě nesouladu. Podle nás je to velice důležitý návrh a přispěje k rychlejšímu růstu digitálního jednotného trhu a to ku prospěchu spotřebitelů i občanů. Hlavně půjde o to, abychom odstranili hlavní překážky související se smluvním právem. Tento návrh má snížit nejistotu mnoha občanů a podniků, která vyplývá z rozdílných aspektů smluvního práva mezi různými členskými státy. Předsednictví tedy bude nadále chápat tento návrh jako velmi významný. Pokud jde o boj proti financování terorismu a pokud jde o finanční trestné činy, Hovořili jsme o návrhu o boji proti praní špinavých peněz a také jsme mluvili o návrhu o posílení vzájemného uznávání u nástrojů na konfiskaci a zajišťování. Tyto návrhy byly představeny v souvislosti s akčním plánem o posílení, posílení boje proti financování terorismu. Boj s terorismem zůstává hlavní prioritou a bezpečnost je nadále prioritou pro naše občany. Dobře pokračujeme u návrhu proti praní špinavých peněz. A pokud jde o vzájemné uznávání nástrojů konfiskace a zajišťování, to je složitější a vyžádá si to více času. Ale oba návrhy by nám měly umožnit bojovat proti různým aspektům terorismu. Zajistí, že členské státy budou mít k dispozici nezbytné návrhy, aby řešili tyto problémy související s financováním terorismu. Dále se ministři spravedlnosti věnovali teroristickým navrátilcům. To je velký problém v různých členských státech. Ministři v této souvislosti probrali policejní varianty, pardon, politické varianty, jak o nich informoval koordinátor boje proti terorismu. A podívali se na tuto problematiku také z úhlu trestní justice. V rámci oběda ministři diskutovali o informátorech, whistleblowerech a o tom, jak posílit jejich ochranu. Tito aktéři hrají v demokratické společnosti významnou úlohu. Pomáhají odhalit nezákonné kroky související s korupcí a podvody. Evropský parlament také představil svou zprávu k tomuto tématu a komise zahájila veřejnou konzultaci. ministři spravedlnosti měli během své polední diskuze příležitost podat také své názory na toto téma. A konečně se konala neformální diskuze o návrhu nařízení o zřízení Evropského úřadu veřejného žalobce. To proběhlo na okraji vlastního zasedání rady. Jak si vzpomínáte, na začátku března o této věci diskutovala Evropská rada a otevřela cestu k posílené spolupráci v zájmu zřízení úřadu EPPO. Chci ale zdůraznit, že toto setkání neproběhlo na samotné radě, protože návrh nařízení a práce na radě jsou k tomu nyní pozastaveny. Bylo to jen neformální setkání a my jako předsednictví jsme to umožnili. Nebudu tedy u tohoto bodu zacházet do detailů. Nicméně ta neformální diskuze, která se konala v úterý, byla příležitostí zajistit, aby všichni měli jasnou představu o dalších krocích a aby byla možná koordinace. Předsednictví bude nadále usnadňovat práci a Eh, vytvoříme prostor pro další diskuzi. Děkuji. Děkuji, paní Paneči, za všechny tyto informace o různých eh, oblastech týkajících se spravedlnosti vnitra. A abychom si také připomněli, že když jde o bezpečnost a migraci, tak to má vždy i určitou externí dimenzi, Nesmíme se zaměřovat pouze na naše vnitřní možnosti. Ale tady na Libě, když hovoříme o interních možnostech, tak právě proto máme tady i zástupce z komise DG Just, DG Home. Nejprve dám slovo Fonse, panu Fonseca Mario, aby dodal něco k oblasti spravedlnosti. Paní předsedkyně paní Boniči. Po tomto eh, po této úvodní zprávě paní Boniči není příliš co dodat, ale maximálně chci potvrdit, že neformální diskuze Ví, víme, že ty postupy jsou samozřejmě zásadní, tak že to jde dobrý, dobrým směrem a e, komise bude dělat vše, co je v jejich silách, abychom dospěli eh, zavčas k dobrému výsledku. Ale samozřejmě, že ten postup bude zahájen v nejlepším případě příští týden, a to bude záviset na tom, na které členské státy eh, podepíšou ten dopis, ale zůstávám optimistou. Pokud jde o další body, tak chci pouze potvrdit, že v průběhu eh, té orientační debaty, kterou jsme eh, vedli, my máme teď určitou reakci spravedlnosti z hlediska tedy civil space, kdy ministři hovořili otevřeným způsobem o vazbách mezi různými otázkami, jako je uchovávání údajů, problém eh, šifrování a mohu potvrdit, že budeme, vypracujeme zprávu po všech těch konzultacích a bude to někdy v červnu. Pokud otáz, jde o otázku eh, digital contracts, tak eh, my eh, čekáme opět na červen, kdy myslíme si, že bude potřeba zachovat striktní paralelismus jednak potřeby eh, podnikatelského světa, ekonomiky, trhu na straně jedné a eh, ochrana spotřebitelů na straně druhé. Ale těžké k tomu něco dalšího dodávat. Teď čekáme hlavně, jak dopadnout další diskuze a z toho pak vyplyne ten červnový přístup. Pokud jde o oznamovatele trestné činnosti, tak eh, Komise chápe, že je to vysoce politická záležitost, důležitá záležitost a snažíme se e, e, zaujmout k tomu co nejucelenější přístup s tím, že se spoleháme na práci rady a parlamentu, aby to dospělo k nějakému zdárnému konci v rozumném čase. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o dobrou spolupráci s e, parlamentem, Eh, zavčas, tak eh, v uplynulých týdnech a měsících parlament ukázal, že je-li to eh, zapotřebí, je-li to nutné, tak jsme schopni pracovat velice rychle, tvrdě a občas nám chybí to tež od některých dalších institucí a to z různých důvodů. Ale než zajdu do dalších podrobností, položím otázky všem našim řečníkům, tak chci dát slovo paní Grausdege Hom. Děkuji. Nemám mnoho opět co dodat k této skvělé zprávě malckého eh, předsednictví, ale komise opět velice eh, silně se snažila eh, zintenzivnit úsilí, pokud jde o relokace. A chci také zmínit, že pokud jde o eh, jednání s Twitterem, Facebookem, Googlem, boji proti terorismu, toto jednání, tak tam byli i ministři z Malty a Estonska, takže o tom se také diskutovalo a samozřejmě to bude mít follow-up v létě s eh, některými eh, úředníky na vysoké úrovni. Děkuji. A teď slovo mohou dostat kolegové. A jako první pan jo. Děkuji. Děkuji za prezentaci malské, eh, této malské zprávy. Pokud samozřejmě ty základní rozhodnutí z Rady pro spravedlnost a vnitro jsou v souladu s tím, o co jde nám, jen jsem trochu zklamán dvěma body a chci se vás na ně zeptat. První z nich. V závěrečném rozhodnutí rada říká, hovoří o tom, že bychom měli udělat co největší pokrok v oblasti EASO do června. Já jsem od začátku doufal, že bychom to mohli dotáhnout ještě za malského předsednictví. A to nejen proto, že maltská vláda to výrazně podporovala, že chápe tu naléhavost. A jsem zklamán, protože jak to zatím uh, interpretuji, tak se zdá, že rada se vzdala v té myšlenky, že bychom to mohli dotáhnout za malckého předsednictví. Pokud to tak není, tak mě prosím opravte. Další bod, kde jsem trochu zklamán, se tedy týká toho, kde, kdy rada nebo všechny instituce um, se zavazují k práci na ETSu a na tom vstupním výstupním systému. Rada říká, že by měla existovat dohoda do konce června Zdá se, že pro radu je prioritou EPS a vstup, eh, systém vstupu výstupu. Tento systém může fungovat teprve po roce 2020. Ale my máme problém teď. Potřebujeme řešení teď, v tuto chvíli. A priorita by měla být podle mě SIS. My jsme dokončili diskuze o těch návrzích komise SIS je nejlepší databází, ta již funguje. A to je to, co by měla uh, rada nějakým způsobem podporovat. Takže číslo jedna je SIS a za druhé další nástroje, které budeme mít za tři, čtyři roky. Takže jsem trošku zklamán, že rada dává prioritu dalším databázím. Děkuji. Děkuji, pane Coelho, za vaše připomínky a otázky. A vidím, že se hlásí Miriam Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Dě, dě, děkuji, paní předsedkyně, paní Boniči. Já bych se chtěl vyjádřit několika aspektům. Za prvé, imigrace tomu se paní veslankyně vyjádřila, tedy, že je to o implementaci Malské deklarace, jak mohou poslanci přispívat z hlediska implementace. A samozřejmě, že důraz je na práci s mezinárodními partnery. Čili spolupráci mezi členskými státy, a ministrem vnitra na Maltě, který zodpovídá za tento sektor. Údajně to nebylo poprvé. Řekl, že jde především o čas a že budeme potenciálně svědky dalších tragédií ve Středomoří um, již v létě. Jakmile se e, zlepší počasí, teď už je konec března, nezbývá mnoho času. O tomto se, tématu se bavíme již celé měsíce. Malské předsednictví, já věřím, že skutečně dělá, co může, ale zdá se, že rada není eh, stejně eh, nadšená, není stejně zapálená pro věc a že eh, mechanismy pro relokaci jsou v podstatě ne, v podstatě neexistují. Říkáte, že se musí udělat více, ale říkáte, že je čas k tomu, abychom přistoupili k implementaci. Co brání členským státům eh, v implementaci toho, co eh, tedy implementovat chtějí. Zmínili jsme Itálii a Řecko. Kapka v oceánu z hlediska toho rozsahu toho problému, kterému čelíme. Jak řeší tuto situaci rada? Mně se zdá, že se, není příliš velký tlak na tento problém. Odkládáme to z roku na rok. Tohle je situace, která mě znepokojuje. Jedna z otázek, na kterou se rada zaměřovala, je otázka eh, cestovních dokladů. Rada schválila závěry k eh, tomu akčnímu plánu, který má reagovat na tyto podvody. Bylo zmíněno, že musí být eh, bezpečnější, lépe zabezpečené dokumenty, databáze FADO a že se má změnit právní základ. Kolegyně z- zmínila, jak jsme dnes dopoledne e, probírali tedy šengenský informační systém, zejména článek 36, který zaměřuje také prověrky eh, dokumentů z hlediska jejich pravosti či falešnosti. A já se chci zeptat, jestli to, tohle je tedy oddělené od toho systému a jak můžeme zajistit, že nebude docházet k žádnému eh, zdvojování činnosti. Děkuji. A slovo dostane pan Depré. Děkuji. Já jsem skutečně vedlivě naslouchal zprávě předsednictví a můj dojem je, že poslední zasedání eh, Rady spravedlnosti, mě to bylo eh, optimistické až euforické. A pak jsem si četl nějaké zprávy z tisku. Jednak, že Rakousko požádal, aby se nemuselo účastnit té, eh, čas, té fáze eh, relokace, která je v zásadě povinná pro všechny členské státy. Čtu tam, že Vyšegrádská eh, skupina vydala komuniké, ve kterém říká, že je naprosto nepřípustné, aby země Vyšegrádu se podrobily toho, tom, tomuto evropskému diktátu a vydírání. To tam čtu. Takže tam to možná nebylo až tak úplně optimistické, jak říkáte. Takže co chtějí komise rada v těchto pří... to, za této situace dělat? Protože je tu i odpovědnost komise. Komise říká, že využije pravomoci, které jí smlouva propučuje. To znamená, že může reagovat. Co to znamená ale? A další informace. Maďarská vláda schválila zákon, který počítá se systematickým zadržováním žadatelů o azyl. Ehm, řeší to rada? Řeší rada, jestli to odpovídá evropským hodnotám? A smlouva, která je strážcem, eh, komise, která je strážcem smluv, eh, hodlá s tím něco dělat? Děkuji. Děkuji, pane Depre. A nyní bych eh, k tomu doplnila ještě další dotaz a dovolila si sama poznámku ta poznámka je následující. Od všech 28 členských států slyším, že by chtěli pomoci těm takzvaným skutečným uprchlíkům, ale jsou proti nelegální migraci. Kdyby to tak bylo, proč tedy neposilují spolupráci s některými organizacemi, aby zvýšili počet přesídlení? Tím pádem by mohli mít ty reálné uprchlíky, ty skutečné uprchlíky, takže to možná není úplná pravda. Ale mám konkrétní otázky. Jedna se týká šifrování dat. Tento týden jsme slyšeli nějaká poselství v tom smyslu, že samozřejmě potřebujeme šifrování, ale potřebujeme eh, také takzvané end-to-end encryption pro soukromé osoby i pro podniky. A nechceme do toho mít žádná zadní vrátka. Ale v některých konkrétních případech chceme vidět eh, komunikaci jedné osoby nebo druhé. Eh, nejsem odbornicí, ale chci se zeptat Rady a komise, jestli mají nějaké ponětí o tom, jak technicky eh, se dá něco podobného udělat. Jak, jak můžeme ehm, nahlížet do zašifrované eh, komunikace, pokud neexistují žádné, žádná zadní vrátka. Dále k ETSu, hm, tomu mám velice hm, stručný dotaz. Pokud je o mě, členské státy stále připravují systém mených eh, údajů cestujících PNR. Takže myslíte si, že když si pospíšíme s ETIASem, jak, jak dlouho bude trvat, než tento eh, systém bude fungovat v praxi? A nyní bych dala slovo paní Boniči. Okay, thank you. I'll try and uh, reply to. Uh... Děkuji. Pokusím se odpovědět na některé otázky a samozřejmě také doufám, že bude pokračovat v odpovědích i komise. Nejprve návrh EASO. Já doufám, že se to podaří ještě dříve než v červnu. ale nechci to zakřiknout. Snad se to podaří. Máme hodně eh, těch, kteří s námi spolupracují i zde ve sněmovně, takže snad se to podaří. Ptali jste se také na Entry Exit a ETIAS. Entry Exit o tom právě vyjednáváme. Trialog začal minulý týden probíhá tedy hodně taky technické práce a Doufám, že i to se nám podaří uzavřít do konce června. ETIAS doufám, že zde budeme mít rozhodnutí rady zase do konce června. To je mnohem komplikovanější otázka, tak uvidíme, jak to zvládneme. Zároveň paralelně s tím pracujeme i na systému SIS. Jak jste říkali, to je stávající systém, není potřeba jej vybudovat, kde je potřeba vyřešit řadu um, otázek. Naopak, nyní tedy pracujeme na rozpracování nástrojů, které už máme. V tom s vámi souhlasím. prohlášení z Malty. Už eh, bylo učiněno hodně práce. Ještě před summitem na Maltě, tak aby to potom všechno probíhalo rychle, abychom věděli, jak bude probíhat provádění. Jinak máme akční plán. A pravidelně se scházíme se všemi zainteresovanými stranami. Například jedno takové setkání eh, mám naplánováno na zítřek na 8 na ráno. Potom pracujeme na IPCR, Pracujeme také s členskými státy, institucemi, mezinárodními organizacemi, evropskými agenturami. Ti všichni eh, jsou důležití v provádění tohoto plánu. Situace je citlivá, to všichni víme, protože velkou roli hraje Libie. Ale už tedy jsme odvedli hodně práce, komise schválila řadu projektů, které bude implementovat eh, UNHCR a další mezinárodní organizace eh, jsou velmi silnými našimi partnery. Věci nemůžeme zase příliš uspěchat. A monitorujeme implementaci tedy pravidelně a postupujeme ku předu. Už jsme e, vyškolili libyskou e, pobřežní stráž a nyní tady e, přecházíme k dalším praktickým krokům. tak aby mohli chránit své vlastní pobřeží. Pracujeme tedy s společenstvími na pobřeží Libie a také v jižní části země. Převaděčství je nyní velký biznis. Je to jakoby průmyslové odvětví v těchto zemích. Takže opravdu musíme pomoci těmto komunitám, aby si vydělali i jinak. Zmínili jsme také relokace, o tom se diskutovalo během oběda. Malcký ministr, jak Eh, společně s komisí se obrátil na členské státy, aby pokračovali v implementaci rozhodnutí, která jsme učinili společně. V té implementaci musíme postupovat, protože jinak přijdeme o důvěryhodnost. Povzbudilo nás, že řada členských států a také přidružených států se zavázalo k tomu, že budou implementovat eh, své sliby do září. Takže, jak už jsem řekla, ten proces je těžký, protože ne každý má nárok na relokaci. Je to složitý proces, protože také je potřeba eh, nalézt eh, schodu mezi eh, těmi, kteří mají nárok na relokaci a mezi tedy nabídkou na základě těch závazků členských států. Ale Doufáme, že do září. se nám podaří vyřešit řadu těch žádostí, které máme na stole. Paní Dalí hovořila o falšování cestovních dokladů. Ano, ty procesy jsou oddělené. Máme zde dva oddělené návrhy. Ovšem jsou propojené, jak říkáte, takže si musíme dávat pozor. A zajistit, že eh, nemáme nějaké zdvojení eh, zdrojů a úsilí tomto sektoru je potřeba opravdu ještě udělat mnohé. A nemůžeme zdvojit zdroje. E, na chvíli přeruším. E, upozorňuji, že máme ještě asi 10 minut e, tlumočení. Já věřím, že už jsem řekla vše a tedy posledních pár minut eh, dám prostor komisi. Děkuji. Pokud jde o otázky pana Depre, možná předám slovo kolegům z DG Home, protože to je spíše otázka z oblasti azylu a migrace. Mohu vás ujistit, že pokud je o spravedlnost, budeme usilovat o mainstreaming uplatňování základních práv, ale pokud jde o vaše další otázky, předám slovo kolegovi. Pokud jde o paní Zipel a otázku k šifrování na, na radě, komisaři King a Jourova mluvili o velké výzvě, kterou je právě ta otázka šifrování. Nejde jenom o technologické aspekty, ale zejména s ohledem na správnou rovnováhu mezi soukromím a bezpečností. Komisařka Jourová je dnes ve Washingtonu a jedná také s partnery z USA také o té otázce soukromí a bezpečnosti. O co chci konkrétně říct? V tuto chvíli jsme si celkem jistí, pokud jde o e-evidence – máme dostatek technických důkazů, abychom dokázali tu otázku řešit. To znamená, jak zajistit dobré nástroje pro právní pomoc a jak najít příslušnou jurisdikci v tom rozměru e-cloud. Pokud jde o šifrování, ta otázka je méně vyzrálá. To je jisté. Zintenzivňujeme diskuze na technické skupině, konzultujeme s poskytovateli služeb, s příslušnými orgány. A pan Wainwright z Europolu předložil velmi konkrétní návrhy. Pokud chcete, abych v červnu předložil konkrétní opatření k šifrování, mohu slíbit, že uděláme maximum ale jsme si dobře vědomi toho, že je to velmi složité. Děkuji. Ještě eh, paní Grau chtěla něco dodat k těm relokacím. Kolega už tady odpověděl eh, o eh, zašifrování. Každopádně k těm relokacím čekáme do září. Eh, tlačíme na členské země, aby tedy opravdu se vynaslažili v té oblasti implementace. A potom uvidíme tedy na základě vyhodnocení v září, co potom uděláme. Eh, někteří tady hovořili o Maďarsku. Komise eh, byla v Maďarsku tento týden. Diskutujeme s maďarským státem tyto otázky a toho jste si asi vědomi. Děkuji. Je vždycky dobré, když ty, eh, máme ještě více těch eh, debat. Já jsem trošku paní Boniči přerušila, ale mm, myslím, že mm, většinu věcí už jste zodpověděla, takže už eh, se asi nebudete k tomu vracet. Končím dnešní schůzi, ale připomínám, neodjížděte hned domů, protože máme ještě odpolední zasedání, které pokračuje od dvou hodin. Thank you. Thank you.